OK, on va commencer. Začneme. Eh, já se omlouvám za malé spoždění a tady nás čeká pár takových technických pokusů o spojení a já doufám, že vše proběhne hladce. První den, přijet, první bod eh, přijetí programu, nevím, zda máte otázky k programu, ne, pokud je to v pořádku, tak přejdeme k bodu číslo 2. Bod 2, což jsou sdělení. Chci připomenout, že my jsme přijmuli tři eh, resoluce v říjnu. První se týká situace LGBTI v Ugandě, druhá trestní zákonník navrhovaný v Indonésii a třetí o Egyptě. Všechny tři jsou pro nás otázky, které velice nás neklidňují z pohledu lidských práv a kde bychom měli situaci sledovat, jak se bude vyvíjet. Zde ve výboru pro lidská práva bychom měli pracovat na těchto naléhavých rezolucích a poté sledovat, zdáli ty rezoluce eh, do budoucna jsou realizovány. Nevím, zdali chce někdo se vyjádřit tomuto bodu, ne? tak přejdeme k bodu číslo 3. Přijetí zápisu ze schůzí z 25. 26. září a z 8. října. Pokud nejsou námitky, tak tyto zápisy lze považovat za přijaté. A nyní přejdu k bodu číslo 4, což je výměna názorů s ženami, které brání environmentální, pozemkové právo a právo domorodých obyvatel v Latinské Americe. Máme zde zástupkyně z Kolumbie, Hondurasu, Guatemaly a Mexika. Já myslím, že je důležité, abychom se zabývali otázkou ekologických práv a domorodého obyvatelstva z pohledu žen. Je to pro mě velké potěšení vás přijmout dnes zde mezi námi. My jsme se zavázali v rámci tohoto výboru, že budeme systematicky řešit a projednávat otázky, které jsou prioritou pro výbor pro lidská práva, s tím, že především se zaměříme na otázku žen a způsob, jak ženy lze zároveň považovat za více zranitelnou kategorii obyvatel, ale také, jak ženy mohou se stát aktéry změn v situacích, jako jsou tyto situace, a to e, nejenom, abychom se dívali na ženu jako na oběť, ale jako na motor změn e, ženy, které se angažují v lidských právech. Takže skutečně je to pro mě velké potěšení, že mohu dát slovo našim Eh, řečnicím. Začnu paní, on, paní Franceskou Nunes, která je evropskou zástupkyní pro Kolumbii Peace Brigades International, poté paní Sandra Kalel, která zastupuje eh, Maje má, Máje z Guatemaly a e, je z organizace Vera Pacense Organizaciones a potom paní Nora Ramírez, která zastupuje Národní centrum eh, pracovníků zemědělství a panu Marsais Avendaño, která je z Peace Brigades International a eh, zastupuje paní Emily de Wolf, která je eh, členkou konsorcio Oaxaca. A nakonec paní Olgu Araucho, která je členkou správní rady Asociace pro výzkum a sociální akce. Děkuji, že jste dnes přijeli a hned dám slovo paní Francesce Nunes, která bude mít pět minut, prosím. Dobré odpoledne, všechny vás vítám, děkuji vám za pozvání. Eh, protože pro nás je tento výbor zcela klíčovým, abychom <clears throat> pokračovali v dialogu tak, abychom dosáhli účinných záruk pro ženy a pro všechny, kteří hájí lidská práva a životní prostředí a občasné z Kolumbie, Mexiko, Honduras a Guatemala. Zde z naší organizace PBI se připojujeme k obavám, které byly zmíněny ve sdělení 7. listopadu v Meziamerickém eh, výboru pro lidská práva a také pokud o vysokého představitele pro lidská práva v OSN a cituji, vyjadřujeme velkou obavu vzhledem k pokračování a v některých případech k zhoršení e, násilí a kriminalizace, které musí čelit osoby, které hájí lidská práva v Americe a mají na mysli e, měsíce od května do září, tedy právě teď. Sdělení přichází s různými příklady, závažná situace, která se děje v Kolumbii, že Kolumbie je nejde bezpečnější zemí e, pro obhájce lidských práv, také Mexiko, Honduras a Guatemala zajímala mezi jinými a hovoří se o závažných eh, rizicích, eh, kterým čelí ti, kteří hájí životní prostředí a půdu. Eh, ženy obhájkyně lidských práv, které jsou předmětem důležitého usnesení OSN z ledna 2018 o ženách, rovnosti pohlaví a environmentální nespravedlnosti, čelí samozřejmě stejným rizikům jako muži, kteří hájí lidská práva, ale navíc ještě čelí násilí na základě pohlaví, jako sexistické hrozby, eh, hrozí se jejich dětem, existuje hrozba sexuálního eh, násilí a to vše eh, souvisí s diskriminačním násilím patriarchálním a které útočí proti postavení žen a opuštění tradičních rolí. Eh, navíc eh, ženy, které patří do etnických skupin, to jsou eh, domorodé, z domorodého obyvatelstva nebo mm, afrického původu, tak ty také čelí velké diskriminaci. Než dám slovo jednotlivým hostům, tak bych chtěla říci, že v rámci Eh, mezinárodních eh, mírových brigád eh, jsme schromáždili modely, které jsou společné pro čtyři země. Za prvé, v těchto zemích existuje vysoký počet vražd a útoků na ty, kteří hájí lidská práva a existuje tam také velká beztrestnost. Pokud se některé případy vyšetří, tak maximálně se identifikuje materiální autora, to jsou pouze lidé, kteří byli najati na tuto práci, najatí vrazy a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 Nezjistí se, kdo tuto vraždu zadal. Eh, samozřejmě je to eh, propojeno s ekonomickými a vojenskými strukturami. Neřeší se strukturální příčiny násilí, což vede k tomu, že toto se opakuje. A nevytváří eh, se záruky pro to, aby se toto neopakovalo. Například v případě obhajkyň práv, které jsou na venkově a v izolovaných oblastech, tak často ani nemají zaručený přístup ke spravedlnosti ani k podporným sítím, které by jim pomohly v jejich boji. Za druhé, mnoho z tohoto násilí se děje ve venkovských oblastech nebo na okrajových oblastech eh, měst, kde buď eh, jsou eh, megaprojekty, průmysl, vodní elektrárny, nebo nějaké velké infrastruktury či cestovní ruch, aniž by se to skonzultovalo s dotčenými komunitami, než se začne se stavbou. A chci říci, že v mnoha případech eh, tam jsou i evropské investice, anebo se tam eh, produkují výrobky, které se potom dostávají na naše evropské trhy, anebo se to děje na území Eh, kde existují eh, spory mezi různými nelegálními vojenskými skupinami ze strategického důvodu nebo protože tam je nerostné bohatství. A tento kontext se charakterizuje nepřítomností státních eh, občanských institucí a je tam vysoká přítomnost vojenských složek. Často Eh, samotné komunity na to poukazují, protože dochází k porušování lidských práv, anebo protože existuje eh, soužití s nelegálními skupinami. V těchto místech eh, jednotlivá společenství žijí ve strachu kvůli konfliktu, protože jsou obvinováni z toho, že jsou solidární s jednou či jinou skupinou a většinou ten důvod je, že jsou prostě uprostřed. Navíc neustála militarizace území vede k tomu, že používání násilí se stalo běžnou situací součástí života. Navíc se eh, zvyšuje kriminalizace v těchto zemích, eh, to se týká osob, které hájí lidská práva a potom také velké násilí v případě sociálních protestů. Mnoho sociálních eh, protestů je právě proti těmto megaprojektům, protože to má potom velký dopad na společenství. Třeba lidé se musí noceně vystěhovat a nebo eh, místní komunity potom nemají přístup ke vodě či jiným zdrojům. Obháňkyně lidských eh, práv jsou v první linii během těchto sociálních eh, protestů a proto jsou vystaveny většímu riziku kriminalizace. Za, druhé, za čtvrté vidíme, že se zvyšují nenávistné kampaně, pomluvy a potom dochází k uvěznění těchto osob a většinou je to proti těmto obhájcům lidských práv a potom eh, dochází ke stigmatizaci. Eh, například se tomu říká eh, genderová ideologie, tomu se říká v Latinské Americe či v Evropě a představuje se to, jako by se jednalo o feministické hnutí a nebo v případě LGBTI a používá se to jako eh, důvod pro eh, narušení stability. Navíc se obvinují tyto obhájkyně lidských eh, práv z terorismu, pokud vystoupí proti Eh, něčemu, eh, třeba když se okupuje jejich území, tak se potom na ně ukazuje jako na teroristky a jsou uvězněny. To je samozřejmě další pokus o to je umlčet a má to samozřejmě obrovský dopad na celou komunitu a na jejich rodiny. A poslední bod, tam, kde existují programy, státní ochrany, tak tyto programy jsou nedostačující, neodpovídají reálným potřebám těchto kolektiv a e, většinou je to zaměřeno na individua, ne na kolektiv a mm, neuplatňují se diferenciální přístupy, i když e, často se s nimi počítá e, v předpisech, které je upravují. A to je vše z mé strany, protože už jsem překročila svůj čas. Děkuji. Děkuji. Já hned předám slovo, abychom maximálně využili zde přítomnost našich hostů, aby potom členové mohli klást otázky. Paní Sandra Kalen jako další. Prosím. Ah, no. Eh, muy buenas tardes, mi nombre es... Dobré odpoledne, jmenuji se Sandra eh, Kalel, jsem z Guatemaly, jsem ze severu země a jsem z organizace, základní organizace, je to Unie, Unie eh, rolníků eh, z našeho regionu, eh, který se jmenuje Vera Paz. Já jsem eh, domorodá majka z Pokomamu, jsem ze společenství, kde existuje odpor a boj. A to je, kde si uvědomujeme, jaká situace u nás je, kterou trpíme jako komunita, že jsme zbavováni naší půdy a kromě toho ještě trpíme kriminalizací. Já jakožto žena jsem třikrát více diskriminována v našich eh, komunitách, eh, protože trpíme jako ženy, trpíme jako domorodé obyvatelky a navíc eh, trpíme také tím, že neumíme číst a psát. A to nás vede ještě k těžší situaci pro nás, protože jsme ženy. A navíc my Eh, přicházíme sem k vám, velmi si vážíme vaší práce, že jste nám dali tento prostor. V naší zemi eh, se zvýšil počet vražd, eh, trestných činů, uvězňování našich vedoucích, jak žen, tak mužů, lídrů našich komunit. A jsme svědkem toho, že v Guatemala náš prezident místo toho, aby nás podpořil, eh, tak eh, vlastně nás určitým způsobem izolují, jsme obléháni vojenskými složkami. My jsme analyzovali, eh, kde vlastně jsme obleženi v mé oblasti, tam eh, má vliv eh, vodní elektrárna, jsou tam doly a to je, kde my si uvědomujeme, že vlastně tato situace eh, vede k tomu, že my jsme stíháni, my, náš národ, který brání území a svou půdu. Navíc kromě toho hájíme životní prostředí, protože tam je bohatství, máme lesy, přírodní zdroje ale my jakožto domorodý lid eh, stále ještě se bráníme, eh, bráníme naše životní prostředí, eh, naše teritorium, které v jiných zemích už není. Ale my obětujeme naše životy. My už jsme obětovali obrovský počet životů našich mučedníků za tento boj. A toto nás velmi bolí. Trpíme tím náš národ a my jsme nyní mezi vámi a chceme na tom poukázat, chceme, abyste naším hlasem se obrátili na tyto země, odkud pocházejí tyto podniky, protože my bojujeme v rámci našich komunit, ale některé politiky se můžou změnit také odsud, protože my jsme zjistili, že můžeme mít eh, rozvoj, ale samozřejmě musí dojít předem ke konzultaci a musí se respektovat lidská práva. A my jsme proto řekli, že způsob, jakým eh, se to má udělat, je jít eh, mezi lidi na venkov, aby se zjistilo, jak žijeme v našich společenstvích. Vidíme to pouze v dokumentech, vidíme to ve zprávách, které eh, předkládají prezidenti našich zemí. Ale je potřeba jít přímo do terénu a zjistit, eh, jakou situaci zažíváme a jak trpí náš národ. To je, proč jsme sem přišli. Já jsem chtěla přijít eh, s prezentací, ale bohužel vám nemohu ukázat situaci, kterou trpíme v našich komunitách a kde se trpí nejvíce je na severu naší země, kde je ještě veškeré bohatství a kde ji musíme hájit. Před dvěma měsíci eh, se náš, náš stát eh, začal nás eh, obléhat. Víme, že došlo k vojenskému konfliktu a my se proto bojíme, aby se k nám dostaly ozbrojené složky. Ale víme, proč to dělají protože máme ještě pořád to bohatství, kterého oni chtějí využít. A my proto jako národy, jako organizace, jako země, o co vás tady žádáme, víme, že moc se toho udělat nemůže, protože existují i jiné země, eh, kde eh, dochází k plenění těchto nerostných zdrojů, ale my bychom vás chtěli pouze požádat, aby vždy došlo k nějaké první konzultaci, aby byla respektována práva našeho lidu a nás žen, eh, protože se porušují naše ženská práva. A to je věc, eh, která nás velmi bolí a doufejme, že i zde eh, v této instituci můžete zjistit, jak to u nás vypadá, sledovatý a zaměřit se na usnesení z roku 2018, kde se hovoří o ženách to je, kde my se vás ptáme, zdali skutečně eh, se pracuje v této oblasti. To je to, eh, co bychom si přáli vědět a na to, co se vás chceme zeptat, protože existuje tato dohoda, existuje toto usnesení, ale chceme vědět, jestli se opravdu na tomto usnesení pracuje. To, to, to je to, co si přejeme vědět a to je, proč jsme přišli mezi vás zde do Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Nyní dám hned slovo paní Noře Ramirez z Hondurasu. Dobré odpoledne, jmenuji se Nora Ramirez a jsem členkou organizace, které což je eh, Unie pracovníků v zemědělství CNTC. Je to organizace, která vznikla v roce 85 a mm, v podstatě my hra, bráníme především práva zemědělců a lidská práva obecně a mm, právo na půdu a společné statky. A mm, my řešíme řadu situací, jak řekla kolegyně, Eh, velkých nerovností, protože především dochází k velké kriminalizaci eh, ze strany vlastníků půdy jsme kriminalizováni a i představitelů naší země, ti nás také kriminalizují. A my máme takový eh, problém a to 6 tisíc zemědělců Eh, z čehož 30% jsou, 30% jsou žen a ty především trpí kvůli, eh, kvůli tomu, eh, kvůli těm procesu. Takže je to situace, která se neustále zhoršuje a mimo jiné i my musíme bojovat, protože a často my v našich zemích to děláme na ulicích a vidíme, že oni přijímají trestní zákonník, který nám brání jít protestovat na ulice, protože potom nás obvinují z terorismu. A takže my jsme předmětem velkého násilí z jejich strany. Vyhrožují nám, vyhrožují našim rodinám, vyhrožují nám mm, třeba přijdou do centra naší organizace a mm, tam eh, a eh, eh, snaží tedy na nás zautočit a mm, toto vidíme, že my máme celou řadu zemědělců, proti kterým byly zahájeny soudní procesy v Cortés, Colón a v dalších zemích v Hondurasu, v dalších městech v Hondurasu nebo místech v Hondurasu je jim vyhrožováno. A také i vidíme, že i když existuje velká pomoc, eh, tak je pravda, že ta pomoc se eh, nedostane k organizacím, které to potřebují. A my říkáme, je dobré, když, jsou, když existuje taková pomoc, ale ta pomoc se nedostane k lidem, kteří potře, potřebují mm, pro, mm, i nedostane se to k konkrétním kategoriím lidem, eh, zemědělcům se ta pomoc nedostane a vidíme, že my jsme skutečně předmětem ob, ob, velkých výhružek a hrozeb a vyhrožují nám většina těchto žen, které bráníme a jejichž práva tedy bráníme, jejichž lidská práva bráníme, tak eh, ty, eh, oni nám mm, brání, brání nám v tom a říkají nám, že eh, nemůžeme se tomu věnovat a my jsme ale prostě organizace a mm, často toto nás velice oslabuje proto a proto Eh, jsme dospěli k závěru, že my jako ženy, my jsme více zranitelné, slabší, eh, především na některých místech. A Myslím si, že naše situace, tedy situace žen, které brání lidská práva, tak ta je již na své hranici možností, a protože nám vyhrožují a snaží se nás trestně stíhat, kriminalizují naši činnost. Jsou to situace, které někdy nás vedou k tomu, že utíkáme ze země, opouštíme své domovy, rodiny, a e, e, kvůli tedy tomu, že bráníme právo na půdu na, e, a my chceme, aby naše mm, půda byla všech, aby všichni měli k ní přístup, ale bohužel 60% naší půdy, pozemku je eh, v podstatě předmětem koncesí a vlastní američané a jiní, kteří eh, takto uzurpují si bohatství naší země. Děkuji. A nyní dám slovo paní Marsais Avendaño, která je z Mexika. Děkuji vám, paní předsedkyně podvýboru eh, TROA. Eh, eh, bohužel paní eh, Olga Araucho, pardon, paní Emily de Wolf, která je členem konzorcia Oaxaca, se nemohla dostavit, takže já budu mluvit jejím jménem. Od roku 2010 Oaxaca je na druhém místě v žebříčku na počet násilí páchaného na těch, kteří hájí svou půdu a navíc je to druhé nejnebezpečnější místo v Mexiku pro obhájkyně lidských práv. Během tohoto roku bylo zavražděno eh, pět obhajců lidských práv eh, na území Oaxaca a tři z nich eh, hájili práva domorodých obyvatel. Pokud jde o obhajkyně lidských práv konzorcio Oaxaca a PBI, jsme identifikovali následující tři tendence a O některých eh, z těchto trendů hovořila paní Francesca Nunes. <clears throat> Za prvé je to stále se eh, zvyšující vraždy žen, Eh, pokud jde o údaje konzorcia Oaxaca, zjistil se nárůst od roku 2010 do roku 2016 527 vražd šen a od roku 2016 až do teď je to 375 vražd. Eh, přesto, eh, že se poukazuje na genderový problém od minulého roku, provedená opatření nestačila, aby se tento problém řešil. Mohli bychom hovořit o Maria del Sol Cruz Charkin, která 2. června 2018 byla obětí vraždy. A tady se ukazuje eh, například beztrestnosti a že se nevyšetřují tyto vraždy z důvodu pohlaví. Navíc, eh, jak vysoce rizikové to je pro ně. Její matka eh, Soledad Harkin Edgar, která je feministickou žurnalistkou, čelí obrovským hrozbám, Eh, protože volá po spravedlnosti pro svou dceru. Druhým eh, trendem, eh, což o čemž se také hovořilo na začátku, je zvyšování militarizace a stále větší projekty pro Eh, přírodní zdroje v Oaxace jsou nerostné suroviny, dřevo, voda, vítr. Především v Lismo Tuntapec, eh, kde jsou eh, hydroelektrárny, obrovské parky, investice EU tam jsou, tak tři osoby byly zavražděny v roce 2019, které hájila práva. A potom dochází také k militarizaci a zvyšuje se násilí a rozděluje se sociální síť když eh, vojenské složky okupují komunity, ženy a dívky se bojí výjít na ulici. V Mexiku existují velmi známé příklady násilí a pohlavního obtěžování proti domorodým ženám jako Ines Fernandez a Valentina Rosendo ve státě Guerrero. A třetím trendem je beztrestnost. Ve většině případů pachatelé nejsou zadrženi, i když se ví, kdo to je, a málo kdy se do vyšetřování eh, zahrne oběť po mnoha let organizace Konzorcium Oaxaca čelí násilí. Nejzávažnější je 11 vniknutí do kanceláří a do soukromých bydlišť, to během posledních osmi let. Přestože na to bylo poukázáno veřejně ze strany organizace, tak tyto útoky stále nebyly potrestány. Navíc existují e, kampaně proti nim, pomluvy v médiích a v digitálním světě. Podle těchto trendů bych chtěla poukázat na nejčastější útoky. Za prvé kriminalizace, už o tom eh, hovořili kolegyně z ostatních zemí. Eh, v Mexiku v roce 2019, co se týče arbitrárního zadržení proti těm, kteří hájí půdu a území v Oaxace. Většinou se zadržují muži, eh, protože ale co chci zde eh, zmínit, že ti, kteří potom za ně bojí, to jsou ženy, tedy jejich manželky a sestry. Takže proto je to pro ně velmi rizikové. V mnoha případech eh, museli se násilně vynu, eh, vystěhovat tak aby mohli doprovázet své partnery, kteří jsou zadržováni daleko od domova. Třeba Jolanda Pérez Cruz, eh, ta je obhájkyní eh, zemí a je to eh, žena Pabla Lópeze Alaves, který byl arbitrárně zadržen a už je vyvězení přes 9 let. A před měsícem vypo, mm, se vypověd, došlo k výpovědi před tímto podvýborem. Pokud je o hlavní násilí na ženách, tak to jsou kampaně, pomluvačné kampaně a také vyhrožování. Tyto agrese jsou genderově specifické, protože třeba když pomlouvají ženy, tak se poukazuje na jejich osobní život. Dělají se různé fotomontáže a pomluvačné kampaně na sociálních sítích a také se používají eh, různé fámy, aby se zdiskreditovala jejich eh, práce. Eh, to, jak vidíte, jsou útoky, které se často opakují eh, v celém regionu a ilustrují, v čem spočívá obecná problematika. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo poslední řečnici, což je Olga Araucho, pokud jsem to dobře vyslovila, která je také z Kolumbie. Eh, dobré odpoledne vám všem. Eh, členům parlamentu. Já se jmenuji Olga Araucho, jsem z Kolumbie. Já se chci zaměřit na jeden region, region, který je eh, eh, kterému se věnuje naše asociace Nomadex. Je to jeho západ, čtyři okresy, okras Nariño, Kauka, Baje a Uila. A já to říkám tady konkrétně proto, poněvadž tento kraj, tento region, to je takový zvláštní region Kolumbie, poněvadž má e, eh, e, eh, obyvatele, které jsou složeny z těch domorodých komunit, které eh, vytváří tedy tu síť obyvatel a nyní tam panuje taková dost pláštní konjunktura zvláštního charakteru. A my jsme region, který je hodně sociálně zorganizovaný, tudíž e, i e, lidé se dost mobilizují, angažují, brání práva v různých situacích, e, které zažívá náš region. A konkrétně se mm, zaměřím na tuto konjunkturu na severu okresu Kauka, kde obyvatelé Buenaventura eh, je to takové specifické, protože sever Kauky, tak tam bydlí domorodé, domorodé skupiny mm, v tomto eh, mm, okresu i včetně tedy černožských komunit. Sever tohoto okresu v tomto okamžiku, to je místo, kde v Kolumbii, já neříkám, že by ten problém nebyl podobný i v jiných regionech, jako v Katakumbo, jako v, na severním pobřeží nebo jako v Amazonii, tam je to podobné, ale sever okresu Kauka, tam je taková situace teď, kde dochází k persekucím, vraždám a zde v podstatě to je takový cyklus spirála masakrů a vražet, kol, kolektivních vražd. Ehm, v pod, zde vypadalo to, že už jsme to překonali, ale hm, jsou to různé tedy ehm, paramilitární, paravojenské skupiny, které tam eh, řádí eh, a e, mysleli jsme, že to již bylo překonané a nyní opět se oživují. Zde tedy po e, mírových dohodách, e, které byly podepsány v Kolumbii, tak my jsme si mysleli, že se nám podařilo již nastartovat nový kurz a překonat takovéto situace konfliktů, sociálních ozbrojených konfliktů v Kolumbii, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. A myslím si, že to hodně frustruje naše obyvatele v Kolumbii. Mm, ve své zprávě, to je, tak to je zpráva tedy OSN, která byla předložena minulý měsíc, tak tam se říká, že do října říkají, že a to to jsou zprávy OSN, eh, Mm, mm, zde eh, v podstatě mm, to je On hovoří o 52 domorodých eh, eh, lidí, kteří byli zavražděni a i hovoří tam o těch domorodých domobranách, které brání obyvatelé a hovoří o 11 představitelích, kteří byli zavražděni. Toto znamená, že pro nás, tedy pro ženy v tomto regionu, eh, zde mm, tam eh, v podstatě ženy hodně teď zvýšily svoji roli, eh, co se týče participace, mm, angažovanosti. Mm, a více se angažují tedy ve společnosti, ale na druhé straně nejsou zde žádné garance, že Eh, mohou tedy vykonávat ty různé funkce. Já to říkám, protože na severu u Kauky 19 domorodých žen chtělo být zvoleno, tedy ucházeli se o posty v různých těch volbách, do místních zastupitelstvech například. Dvě se ucházely o o posty starostek v obcích. Čtyři kandidátky e, se ucházely o to být členy místních samozpráv, těch místních parlamentů, ale jim se to nepodařilo, protože v podstatě e, tam nebyly pro ně žádné Eh, záruky vůbec, že by mohli vést kampaň. Eh, to znamená, že by mohli tedy třeba si dělat eh, reklamu a podobně. A navíc Kristina Bautista byla zavražděna a skutečně to nás vedlo k tomu, že jsme se zamysleli nad situací, a mm, nad těmi, jaké ženy mají záruky, když působí jako aktivistky při obhajobě lidských práv a obhajobě půdy. Buenaventura. Buenaventura eh, i když eh, to je v srdci, je to srdce kolumbijské ekonomiky, tak eh, v podstatě přes toto prochází 75 ekonomiky země, to je pravda, ale také to je v podstatě takové, taková, to je taková brána Eh, mm, kudy se dostává vše do Jižní Ameriky. To je důležité místo, kde ale mm, je eh, problém s mm, pitnou vodou. Tady máme řadu sektorů, kde vůbec chybí pitná voda. A my jakožto asociace Nomadesk, tak my eh, jsme provedli pět různých aktivit. Jednak to bylo v únoru, kdy ženy černožského původu na severu Kauky byly, eh, bylo na ně zautočeno na, dvě na jeho západě a dvě tedy zastupovaly domorodé no, obyvatele a dvě v červnu, těm se také vyhrožovalo vraždou a potom dvě další na severu Kauky, kde jim dali dva dny, aby odešli z našeho území a potom další oběti v srpnu, to byl atentát a to bylo na ženy, které eh, Eh, jsou členky takového hnutí za důstojný život. A pro nás tedy by bylo velice důležité, když jde o podobný eh, podobné akce typu SOS, tak je důležité, aby mezinárodní společenství skutečně mohlo podporovat a podpořit podobné apely, které vysíláme. A nakonec závěrem musím říci, že je tady hodně věcí, o kterých bychom sice mohli hovořit, ale my bychom chtěli, abychom eh, nezapomněli na druhý srpen tohoto roku, pardon, 12. Eh, srpen tohoto roku, kdy spolu s panem Eh, já nevím, eh, eh, to že náměstek ředitele z Evropské komise, který byl, navštívil Buanaventuru, kde se mm, chtěl podívat na vlastní oči, za jakých podmínek tam žije obyvatelstvo Buanaventury a chtěl se podívat na to, jak Eh, je to tam s činností v přístavu a ekonomickou činností a konkrétně viděl, jak tam žijí lidé v podstatě bez vody a eh, jak se tam rozvíjí tedy eh, přístavní infrastruktura Buanoventury a to je důležité proto, aby všechny země EU, aby věděli, jaké dopady mají třeba normy, které přijímáme, které se u nás přijímají. Například eh, pokud je o obyvatele Buanaventury, tak tam je již eh, předpis roku 54, který hovoří o tom, že obyvatelé mají právo na to, aby byli konsultováni, když jde o rozvoj hospodářské činnosti v této oblasti, ale nedělá se to. A dále dále eh, zde Je důležité, že váš parlament podporuje činnost žen v naší zemi a ve všech zemích, které zde jsou zastoupeny. Děkuji, děkuji za osobní zkušenosti, o které jste se podělili. Já mám také spoustu otázek v hlavě, ale dám slovo kolegům. Nejprve Isabel Wissler z EPP. Dobrý den a já chci poděkovat za vaše slova. Bylo to Mm, velice osobní svědectví a já, když se podívám na tu realitu, která u vás panuje, tak to je skutečně něco, co se nás dotýká. Všichni určitě zde souhlasíme v tom, že musíme bránit lidská práva a že musíme bránit všude, všude, <clears throat> kde nejsou dodržována. O to více, že ano, když jde o ženy, protože často eh, ženy jsou více zranitelné. I teď, když vás ale poslouchám, když vidím, jaké aktivity provádíte, tak musím skonstatovat, že na mě to dělá velký dojem a děkuji ještě jednou za to, co děláte. Vám děkuji. Problémy, které zde popisujete, jak i jsme slyšeli na začátku, tak v podstatě ty se opakují v různých zemích a i v jiných zemích Latinské Ameriky. Asi jsou tady problémy s tlumočením. Tak budu pokračovat. Každopádně bylo by dobré, podle mě, aby Evropská unie a Evropský parlament, abychom více spolupracovali zde mám pár otázek. Jak, jaké aktivity podle vás Evropský parlament, Evropská unie by mohly provádět v kontextu dialogu, eh, v kontextu obchodních dohod? Co by mělo být efektivní? Jaké další by mohly být efektivní akce? A jak bychom mohli pomoci tomu, aby ty diskriminující zákony, předpisy byly zrušeny, změněny a mm, co mm, potřebujete? Máte nějakou lokální pomoc, která vás podporuje, nebo státní pomoc? A vy jste hovořili o beztrestnosti také. A co si myslíte, že Evropský parlament či EU by mohli udělat tímto směrem? A nakonec také jste hovořili o e, skutečné komunikační válce, desin, desinformacím, které se šíří. Co bychom mohli udělat, v čem vám pomoci pro to, aby ty informace, které se šíří, aby byly informace správné. Děkuji ještě jednou. Isabel Santos. Obrigada, senhora Presidente. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedky. Já budu hovořit portugalsky, tedy si nasaďte sluchátka, kdo to potřebujete. Na úvod bych ráda velice srdečně poděkovala našim hostům a velice srdečně je přivítala. Děkuji, že díky nim můžeme mobilizovat veřejné mínění a snad i nastartovat jakousi politickou vůli i v Evropě, na institucionální úrovni, aby se něco hnulo z místa. Rovněž jsem rád, že budeme mít, doufám, možnost se účastnit něčeho, na čem skutečně záleží dnes ve světě. Chránit životní prostředí, chránit naši planetu a i chránit budoucnost lidstva. Ráda bych eh, nejdříve vzdala hold vám, ženám, které odvážně chráníte svůj způsob života, své sepětí s přírodou a snažíte se, aby to nebylo narušeno. Tím totiž vy se stavíte i na stranu našich práv, na stranu práv všech, kteří nechtí být donucováni ke změnám, které jdou proti životnímu prostředí. Děkuji rovněž za informace o environmentálních aktivistech, o nátlaku, o ponižování, o odvetách, o všem, co se proti ním odehrává. No a kdykoliv ještě k tomu přijde to, že tím bojovníkem je žena, tak se na to nabaluje dodatečný prvek, protože ženy často jsou už oběťmi různého typu násilí a většinou na to doplácejí mnohem více a o to je vše horší. Pokud se zejména v takovýchto společenstvích žena troufá se ozvat, tak eh, je to vnímáno jako mnohem větší prohřešek. A právě před několika dny v Kolumbii jsme byli svědky znovu akce proti ženám. A není to pouze v Kolumbii. V celé Latinské Americe sledujeme růst násilí a opatření proti aktivistům a zejména proti ženám. To čtu v mnohých zprávách. Pokud tedy můžeme udělat cokoliv, díky čemuž by se nám podařilo zastat se nevládních organizací či pomoci těmto ženám v jejich aktivitách, tak to udělejme. Dejme jim do rukou nástroje, které jim umožní se hájit. Dejme těmto komunitám možnost, aby se hájili, aby dokázali odolat tlaku a nátlaku mocných. To by měl být náš první krok a takovouto pomoc bychom měli nabídnout v první řadě. Pak ještě zde zazněla otázka, snad z úst Izabely, která mm, se rovněž vyjádřila, totiž o beztresnosti. I já se chci připtat na tuto záležitost. Chtěla bych se dozvědět více podrobností, totiž v těchto společenstvích často převládá pocit bezbranosti, toho, že se s tím nedá nic dělat. A kdykoliv ještě jsme svědky bezpresnosti, totiž toho, že pokud je někdo jaksi privilegovaný, tak eh, si může dělat, co chce, protože se s tím nikdy nebude nic dělat a oni na to nikdy nedoplatí. Ono i tak je obtížné pro člověka z nižších vrstev se dovolat spravedlnosti a vůbec upoutat pozornost na co si, co se děje nekalého. A teď ještě to. A já bych ráda slyšela více o vašich problémech s tím, jak se obracet na příslušné orgány, či už na policii, či na soudy a tak dále, abyste mohli využívat práv, která vám při nejmenším teoreticky přináleží. Děkuji řečníkům, řečnicím a Přidám se eh, ke kolegům z parlamentu v tom, že skutečně obdivuji, jak odvážně vystupujete. Nemohu si pomoct, ale připadá mi, že se jedná o určitý vzorec, o určitý standard, který v úvozovkách jehož jsme svědky ve všech zemích Latinské Ameriky. Totiž cílené útoky na domorodé obyvatelstvo a mezi nimi zejména na ženy. Je to téměř nezávislé na typu vlády. Totéž sledujeme v Brazílii a ve Venezuele, kde jsme rovněž nedávno hovořili s domorodými vůdci. A co zatím stojí? Mně připadá, že se nejedná pouze o vládu, že se jedná o jasné merkantilní zájmy, například těžebního průmyslu, promyslu získávání surovin, zlata, která totiž ty oblasti, v níž na něž, na něž si příslušní průmysloví činitele brousí zuby se právě nacházejí tam, kde žije domorodé obyvatelstvo. A pokud tedy se nevzdá, tak bude přinejmenším vykořišťováno. Já tedy mám otázku zejména na soukromý sektor a zejména na těžební společnosti, které působí na vašem území. Mezi nimi patří i evropské firmy, které fungují a často se jim podaří stáhnout vládu na svou stranu a donutit ji, aby jim pomáhala v represivních eh, krocích proti jakékoliv opozici. Co můžeme udělat my? abychom dokázali přece jen vyvinout jaksi, jakýsi tlak na ty firmy. Zejména uvažuji z pohledu například odpovědnosti za dotavatelský řetězec. O tom totiž už v Evropském parlamentu vedeme debatu. Totiž povolat tyto firmy k zodpovědnosti, tak abychom zajistili, že cokoliv konzumujeme zde v Evropě, jako spotřebitele, nejde na úkor není krvavé těmi domorodými mm, občany. Hautala. Já děkuji. Já bych rovněž ráda vyjádřila respekt těmto odvážným ženám a i vaší práci jménem mé politické skupiny. Poté, co jsem si vás vyslechla, tady si myslím, že skutečně nepotřebujeme už ani se hádat o to, že potřebujeme se zaměřit na ochranu zem, žen, které se snaží hájit lidská práva. A finské předsednictví, které má nyní v rukou rotující předsednictví Evropské unie, zorganizovalo seminář v Helsinkách pro ministerstva zahraničí kde se snaží zaměřit na ženy, obhájkyně lidských práv a snaží se navodit debatu mezi ministerství zahraničí. Tam se všichni shodli na skutečné potřebě toho, aby vlády, parlamenty a unijní instituce, včetně naší sněmovny a občanská společnost, pracovali společně na podpoře vaší práce práce žen obhájky lidských práv. A mimochodem byla tam Maria Teresa Rivera ze Salvadoru jako jeden z hostů, která byla zadržena a i obviněna a mm, byla e, potrestána za vraždu, protože potratila. Co jsem ještě chtěla říci? Co jste řekla Irina, dává smysl. Tam se musíme skutečně podívat na prsty evropským společnostem, na to, jak provádějí svou eh, náležitou péči, zejména lesnické firmy, ro, eh, zemědělské firmy a tak dále. A moje otázka zní, vnímáte propojení mezi evropskými společnostmi a politickými činiteli, kteří rozhodují tak či onak ve vaší zemích? Totiž někdy celá věc spočívá v tom, že místní elity se dají dohromady s různými podniky a pak snad z toho i něco mají finančně. Já jsem už eh, i s Irinou o tom předběžně hovořila, že skutečně my v parlamentu musíme povolat tyto firmy k zodpovědnosti. Oni totiž rovněž mají potenciálně svůj díl v porušování práv domorodého obyvatelstva a i v tom, jak se tam různé záležitosti odehrávají beztrestně. A nyní se chci vyjádřit ke konkrétním záležitostem. My jsme bedlivě sledovali mm, případ eh, přehrady Aquacarka po brutální vraždě Betty Caceres v Hondurasu. A moje otázka tedy zní, jak se situace vyvíjí pro mě totiž tam bylo takové ponaučení, že rovněž i rozvojové organizace jsou spoluviníky stavu věcí tam, kde se jim nedaří chránit práva domorodého obyvatelstva. A tady skutečně bylo správné, bylo na místě, že ty dvě agentury, Nizozemská a Finská, stáhly svou pomoc v Hondurasu. A moje druhá otázka se týkala haky. Už celá dlouhá léta sledují záležitost a i Evropský parlament ji už zmínil, totiž únos a vražda Betty Carino a Julia Aqua. Já jsem dokonce s kolegy z delegací z Evropského parlamentu se sama vydala na cestu do Bagdadu, abych přišla na kloup tomu jak eh, mají být dopadení pachatele, proč, zda budou dopadení a zda tedy se tam dovolá někdo spravedlnosti. A zdá se to nesmírně obtížné. A po téměř deseti letech moje otázka zní, je ten případ ještě stále v hledáčku? Pamatuje se na ně? Z toho, co vím, tak eh, proběhne připomínka v Mexiku desetiletého výročí od této neblahé události. Eh, muchas gracias. Maria Sora Rodríguez, děkuji. Já bych se chtěla připojit eh, k vyjádření uznání ženám, které přišly dnes mezi nás a které přišly do Evropského parlamentu, aby jasně eh, poukázali na to, jak se zachází s nimi, s obhájkyněmi lidských práv jak se na ně útočí. A jak nám tyto ženy vysvětlili, existuje konkrétní diskriminace z důvodu pohlaví a kvůli tomu, že hájí lidská práva, protože ta lidská práva jsou i práva e, žen. Chtěla bych vám položit několik dotazů, e, co se týče obrany a ochrany různých způsobů a mechanismů vůči útokům na tyto obhájkyně. Řeklo se zde, že největší obhájkyně nebo největší obhájci lidských práv jsou vlastně jejich ženy, jejich manželky, sestry a dcery. A já bych chtěla vědět, jak vy vnímáte tuto situaci. A v tom opačném případě, zdali muži jsou největšími obhájci obhájkyň, zdali jejich manželé, Eh, synové, jestli stejně tak podporují svoje protějšky. A potom za druhé, pokud jde o přístup ke spravedlnosti. Konkrétní druhy agrese vůči obhájkyním lidských práv. A chtěla bych vědět, zda tyto konkrétní překážky, co se týče přístupu ke spravedlnosti, Eh, potom ten eh, samotný způsob, jak oznámit eh, tyto trestné činy. A potom za třetí, jak vnímáte potřebu významu mezinárodních protokolů pro obhájce lidských práv, aby se tam jasněji zahrnula genderová perspektiva, nerovnost, diskriminace a vyloučení z důvodu pohlaví. A závěrem bych chtěla říci, a abyste nám řekli, vzhledem k tomu, že hlavní povinností státu je hájit práva svých občanů, tak mezinárodní společenství má také tuto povinnost. A chtěla bych vědět, jaký vztah existuje, kde jsou největší mezery, které vy vnímáte, jak se týče delegací OSN ve vaší zemi či delegace EU ve vašich zemích. Jak jak vypadají tyto vztahy a jak si myslíte, že bychom mohli zlepšit poskytovanou podporu. A potom, pokud zbyde čas, tak pohovořte prosím o mírovém procesu v Kolumbii, protože to je eh, mírový proces, kde je nejvíce genderových doložek v historii. A chtěla bych o tom vědět, eh, jak se díváte na současnou situaci, co se týče provádění těchto dohod. Děkuji. Já myslím, že nikdo jiný nechce slovo, tak já bych měla pár otázek za sebe. V podstatě navazuji na poslední otázky. Vidíme, že dochází k nárůstu eh, eh, zabitých žen, eh, aktivistek, které bojují a především z domorodého obyvatelstva. A je to proto, že ženy se angažují více než dříve, tomu tak bylo, takže jich je více. <clears throat> Potom Eh, to znamená více, třeba se jich angažuje v environmentálním právu, anebo je eh, to pro ně nebezpečnější. Teď například v Kolumbii eh, tam ty drogové kartely, ty neformální drogové sítě, ty organizují muži a obětmi jsou ženy, poněvadž často pěstují ty drogy a často jsou matkami chlapců, kteří se nechají rekrutovat. Eh, takže vy proto více se angažují v boji za práva. Takže je to důvod, že teď se cílí více na vás, tedy na ženy, kvůli tomuto boji za environmentální práva. Druhá otázka. Hodně jste hovořili o konzultacích. To znamená, konzultace s domorodým obyvatelstvem, třeba pokud jde o využívání zdrojů či půdy. A neměli bychom spíše hovořit o souhlasu než o konzultacích, e, protože v podstatě jde o názor a ne o spolu rozhodování, které by toto obyvatelstvo mělo. Jaký rozdíl děláte mezi oběmi koncepcemi? Myslíte si, že e, ta konzultace, která probíhá, je dostačující? Děkuji. A dám slovo tedy, dám slovo. Začnu vámi. Gracias. Um... Děkuji. Vrátím-li se k několika myšlenkám vašeho příspěvku, pokud jde o tu odolnost, já plně souhlasím s tím, že je potřeba podporovat ženy, posílit jejich postavení a komunity původního obyvatelstva. A zde bych se chtěla vrátit k usnesení z ledna roku 2018 o rovnosti eh, pohlaví a klimatické spravedlnosti a o ženách. To bylo schváleno v parlamentu a zde se právě hovoří o tom, že je potřeba podpořit odolnost eh, žen a hovoří se o tom, jak je potřeba zlepšit eh, přístup k soukromému vlastnictví půdy a zaručit, aby měli přístup eh, k rozhodování. To jsou určité myšlenky, eh, to je usnesení, které vzešlo z parlamentu a mohlo by se jednat o návrh, pomocí kterého by tento podvýbor eh, to mohl sledovat a také se mohl tento podvýbor obrátit na ESVČ, jak to vypadá s prováděním a k jakým konkrétním opatřením se přistoupilo. Pokud jde o podniky, co může udělat parlament pro to, aby vyvíjel nátlak na podniky. Myslíme si, že třeba prostřednictvím eh, akčního plánu lidských eh, práv a demokracie EU, tady se to právě reviduje, probíhají konzultace a <clears throat> třeba jednu věc, kterou by mohl učinit Evropský parlament, je zjistit, zdali Evropská unie informuje firmy, evropské firmy o situaci lidských práv a jakým způsobem monitoruje, že dodržují lidská práva, konkrétně eh, pokud jde o právo na konzultaci a mm, souhlas, který byl svobodně poskytnut ale neexistuje pouze toto právo na konzultaci, ale také na samokonzultaci a je to součástí práva na sebeurčení národu. A to je ve Všeobecné deklaraci domorodých obyvatel a je to důležité v Latinské Americe. Třeba v Mexiku je toto právo na konzultaci. Ale bohužel se to téměř nikdy nebere v potaz. Betty Carino a Giri Giacola. Ano, to je eh, případ, eh, který je, nebyl potrestán. Existují mnohé překážky. V Mexiku se to vzpomíná, protože Betty Carino byla eh, historickou, velmi důležitou aktivistkou, velmi významnou v občanské společnosti a její vražda měla velký dopad na společnost. A dnes doposud eh, přesto, že mm, tam byli eh, různí eh, gubernátoři, tak se situace nezměnila. Hovoříme o 90% beztrestnosti. Vlastně téměř žádný pachatel není popohnán ke spravedlnosti. To je tedy ta otázka beztrestnosti mohu ještě e, dokončit? Hned skončím. Otázka beztresnosti. Ano, my si myslíme, že Evropská unie má úlohu, aby zde zasáhla a myslíme si, že Delegace EU a velvyslanectví mají mechanismus, aby se sešly s obhájci lidských práv v případě těch nejznámějších případů a které můžou vést ke strukturálním změnám v jednotlivých zemích. A tam může být mnohem eh, bližší sledování ze strany diplomatických misí, ambasád. A ano, opravdu eh, máme skutečně návrhy, že třeba bychom požádali třetí státy, aby provedli zevrubnou analýzu kontextu, či e, v případě útoků na obhajkyně lidských práv zeptat se těchto e, vlád třetích zemí, jak probíhá vyšetřování z genderové perspektivy, nebo z toho hlediska, že oběť je součástí nějaké komunity, či je původní obyvatelkou. A děkuji. Chcete zareagovat? na položené otázky? Chcete také zareagovat na položené otázky? Bueno, este, aquí tengo algunas que, algunas... Tady padlo několik otázek, jaké, jaký je způsob, jak jim mít přístup ke spravedlnosti. V Hondurasu velice málo možností, eh, zde je velice málo možností, protože my jako ženy často mm, mm, pro, po nás chtějí, abychom tedy posloužili svým tělem potom. A my chceme, když a další, jaké jsou jakou, mm, jakou pomoc můžeme mít. Zde my máme určité mechanismy ochrany, eh, které nakonec my jako organizace eh, eh, my ale my se často bojíme, když se na nás obrá, ob, obrátí někdo a chce informace, protože eh, často eh, potom se bojíme šířit informace, protože eh, jsou to potom bojáci, kteří třeba o nás šíří různé informace, šíří paniku a zde my zde zde Bertata se zapojila do toho mechanismu a zabili ji. Takže to je hrozná situace, kterou, situace, kterou zažíváme a tento eh, kromě ní ještě máme dvě další vraždy, ke kterým došlo v této organizaci a takže vidíme, že i když eh, eh, my že ne, nemůžeme je chránit a těšařské společnosti, No, zde, co, můžeme, co můžete udělat vy? je v podstatě tlačit na ty firmy, eh, které jsou od vás, aby předem eh, nás konzultovali, konzultovali místní komunity, abychom my věděli, co eh, hodlají dělat a jak se nás to dotkne, protože nakonec nás to, na nás to hodně dopadne, včetně různých nemocí, které to potom způsobuje. Takže je třeba dělat osvětu a bychom věděli, jaké ty projekty eh, se tam budou u nás provádět. A takže eh, většinou taková je situace, že u nás voda třeba, naše vodní prameny jsou kontaminované, 80% řek je kontaminováno a mm, mm, voda eh, teď v Hondurasu v podstatě vyschla, protože eh, cestou tedy se vlastně ta voda použije a navíc ještě tento průmysl kontaminuje celou zemi potom. Ty toky kontaminují celou zemi. Je to situace, která se dotýká hlavně dětí a žen. A no, veškeré možné nemoci jsou tímto způsobeny, těmito různými tedy vodními Eh, eh, elektrárnami nebo těmi eh, větrnými elektrárnami a to je důvodem těchto kontaminací. Na národní úrovni v podstatě my ale my nemáme ani tedy řádné zdravotnictví, aby těmto lidem se mohlo pomoct. Dále. a podpora v rodině, těch je, těch je málo, protože my když někdo z někoho se stane eh, aktivistka lidských práv, tak to eh, často znamená, že v podstatě přijde o rodinu, o svůj domov, protože většina těchto aktivistech eh, musí utéct ze země, musí opustit své domovy. Děkuji. Sandra. Eh, pokud jde o beztrestnost, na kterou jste se ptali, u nás v Guatemala jsme oznámili velký počet případů, které nebyly vyřešeny. Jenom na to vynakládáme energii, musíme platit advokátům a nemáme peníze, abychom zaplatili advokáty. a když eh, vyjdeme z vězení, tak potom druhý den nás eh, zadrží, eh, dojde k zadržení, protože hájíme lesy či řeky, nebo protože dochází k těžbě. U nás neexistuje justice, my to oznamujeme, poukazujeme na to, ale existuje beztrestnost a samozřejmě to nás strašně vyčerpává, nás obhájkyně i obhájce lidských práv a životního prostředí. Co můžete udělat tady odsud, jste se ptali. Evropské firmy, které jsou v naší zemi. Co my bychom si přáli, aby zástupci, kteří jsou v našich zemích, tak aby eh, sledovali naše společenství a aby zjistili, jaká je ta situace. Protože kde je řeka, tak už je to zahrazené a je tam nějaká závora a už tam vůbec nemůžeme chodit eh, rybařit. A potom ty řeky, kde jsou vodní elektrárny, to tež. My bychom si přáli, aby ty zástupci eh, delegace, které eh, provádějí monitoring, aby to sledovali. A také, aby respektovali naše práva, která máme jako lid, protože my máme historické právo na půdu ale pak už to je neplatné a to je to, co bychom si eh, přáli, aby se respektovalo toto historické právo našich národů. Děkuji vám. Děkuji a poslední je Olga. Já si myslím, že tady je potřeba, a už o tom hovořili kolegyně, je potřeba provádět monitoring a tak, jak se tady o to žádalo, aby se to provádělo přímo na místě. A to je usnesení o ženách, e, rovnosti pohlaví a klimatické změny. Aby se to řešilo v praxi a aby se e, začlenily komunity a ženy, protože e, Často se hovoří o tom, že tato usnesení existují, ale vychází se z informací, ze zpráv, které poskytují instituce. A nedostane se to až k těm dotčeným osobám, k těm ženám, k těm obhájkyním, k těm komunitám, ty, které hájí vlastně život. A to tež platí v případě monitoringu akčního plánu lidských práv mezi členskými státy Evropského společenství otázka předchozích svobodných a informovaných konzultací v Kolumbii. To znamená, eh, že se hrálo eh, s tím konceptem. Například některé těžařské firmy hovoří o předchozím souhlasu, protože ten předchozí souhlas znamená, že skontaktujete kohokoliv eh, ve společenství a řeknete, že jste dostali předchozí souhlas pro to, abyste tam byli. Ale pomocí Eh, veřejné svobodné informované konzultaci, to je legislativně ošetřeno v Kolumbii, což obnáší konzultační monitorovací proces, kde je dialog s komunitami a to se musí provádět a v mnoha případech eh, vlády to neplní. A vycházet tedy z této legislativy v těch konkrétních zemích. Já si myslím, že zde v parlamentu byste měli zjistit, eh, jak to vypadá s legislativou, ale aby se skutečně prováděla konzultace, aby se skontaktovaly komunity, ženy a s těmi osobami, kterých se to přímo týká, protože bohužel ty zprávy se dělají pouze mezi institucemi. Děkuji a nyní dám slovo Evropské služby pro vnější akce, která diskuzi uzavře. Děkuji. Já vám nezaberu příliš mnoho času, pouze bych ráda řekla, že toto téma je pro nás super důležité a právě pracujeme na nových doporučeních, které se soustředí zejména na ženy obhájkyně lidských práv. A tady konkrétně angažovanost tak tady v Bruselu 3. 4. prosince zde organizujeme právě příslušné fórum i společně s Organizací pro lidská práva na téma obhájoba lidských práv z pohledu životního prostředí a bude tam i diskuse eh, k tomu, že to jsou často ženy. Děkuji, děkuji vám všem a nyní přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji, že jste k nám přišli. On eh. va faire un test de connexion. Teď si otestujeme spojení se Syrií, abychom zjistili, zda to funguje. Takže je to test. Děkuji tlumočníkům za trpělivost.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 je pense qu'on va commencer euh, le cinquième point. A pátý bod našeho programu, eh, to je pátý bod eh, eh, spolu s výborem DV, což je výměna názoru o lidských právech a humanitární situaci na severovýchodě Sýrie. Spolu s námi zde máme novináře přes Skype. Vypadá to, že spojení je dobré, takže budeme moci spolu mluvit. Víte, že teď přistoupíme k této diskuzi o situaci po vojenské operaci Turecka, po ne pochopitelném stažení Američanů ze zóny a tato výměna názoru proběhne spolu s výběrem DV, samozřejmě především vzhledem k humanitární dimenzi a samozřejmě chci přivítat místo předsedu DV Erika Markarta, který bude se mnou spolu předsedat eh, této diskuzi a hned mu dám slovo. Yes, thank you, Mrs. Arena. Um, thank you very much for organizing. Děkuji, paní Arena. Děkuji za zorganizování této rozpravy a jsem rád, že se můžeme, co by výbor pro rozvoj toho účastnit. Eh, náš předseda tady bohužel nemůže být, protože máme zároveň mimořádné zasedání od 17 hodin s jinými výbory, s AFETem. A já jsem rád jako jeden z místopředsedů, že se toho mohu účastnit a Rozhodně souhlasím s návrhem vstažení se um, Turecka z té zóny, kterou obsadilo po té, co se stáhly USA. Dopady této invaze jsou důležité a bude to závažná součást naší výměny názoru. Úvodem bych rád zdůraznil humanitární dopad jakéhokoliv zásahu. Jednak um, přemístování 200 tisíc občanů muselo se hm, stěhovat, posléze polovina z nich, 100 tisíc v Radce a v Alepo, musel být přemístěni do ochranného ubytování, školy byly bombardovány, tito lidé stále ještě žijí ve velice nebezpečném prostředí a e, je to obrovský problém, zejména v období zimním, kdy se zdá, že humanitární kampaň různých organizací, která se jim snaží zajistit ubytování, střechu nad hlavou a oděv, nevíme, jak dopadne dále. Nevládní organizace se snaží um, podávat zprávy a podle nich eh, je důležité, že mnozí opustili, museli opustit tento region, což zvýšilo pocit nejistoty po té, co jej obsadilo Turecko a omezilo, svázalo se těm, kteří chtějí pomáhat. Včera jeden z Mm, pracovníků jedné nevládní organizace byl vážně zraněn při jednom z incidentů v severovýchodní Syrii. To musí být vše vyšetřeno a musí být zajištěno bezpečné pracovní podmínky humanitárních organizací. Potřeby občanů se rovněž zvýšily a je důležité, aby se nekladly překážky humanitárním organizacím, aby byly schopny přicházet s pomocí tam, kde je potřeba. Nyní už si rádi vyslechneme názory našeho hosta, který je přímo na místě. Děkuji. Jak jsem říkala, před chvílí o té ofenzívy Turecka a od eh, to, co postupují vojska Sankary a jak se Eh, eh, opět, jak se tam vrací syrská armáda, tak to vedlo mezinárodní nevládní organizace opustit tento region a především 400 tisíc lidí je teď ve velice prekérní situaci v tomto regionu. Právě proto se na to díváme z pohledu lidských práv, ale i z pohledu humanitárních problémů. Přímo dáme slovo Rafaelovi Lubirženovi, eh, který je v Syrii a který bude hovořit eh, o situaci tak, jak přímo ji zažívá v terénu. Určitě to bude zajímavější tímto způsobem. A poté proběhne Rafael má slovo, proběhne diskuze. Rafael má slovo. Děkuji. Děkuji za slovo a já doufám, že jak to půjde, co nejlépe vám vysvětlím, jaká je situace. Já vám chci poděkovat za pozvání i děkuji všem, všem tedy bojovníkům za lidská práva a děkuji předem za vaše názory. Nejprve si myslím, že je třeba si připomenout, že kurdové, že kurdská populace, která tam byla, a tak ti Kurdové byli v první línii v bojovníku proti Daesh, proti islámskému státu a je to teď po tom nepochopitelném stažení Američanů, tak je třeba zdůraznit, že ta opevnění Kurdů týden nebo pár dní vlastně před Eh, útokem turecké armády, tak to se, eh, se souhlasem Spojených států to opevnění bylo demolováno a dnes ta populace má velice špatné pocity, naladění vůči západu, který eh, je podle nich komplicem, protože Západ pomohl zdemolovat ta opevnění vlastně ještě pár dní před útokem a turecké armády a stažení Američanů. Já od samého počátku jsem přítomen v terénu, od samého počátku ofenzívy. Já jsem přijel před ofenzívou a již vlastně měsíc zažívám zde vše, co se děje v terénu. Za prvé, ta ofenzíva vlastně to eh, bylo něco, co postihlo celou hranici. Já jsem měl problém vůbec odjet, protože to byl boj, který zasáhl okamžitě všechny města na hranici. Bylo to masivní. Eh, eh, a potom část tedy těch, kteří museli odejít narychlo, tak se vrátili, protože se to trochu sice uklidnilo, ale situace je obtížná. Tak jak na začátku řekla paní předsedkyně, tak dnes v podstatě neexistuje žádná humanitární pomoc, eh, která eh, by sem plynula eh, tak, jak by bylo třeba, protože nevládní organizace musely odejít. A <clears throat> viděl jsem v táborech situaci podvýživy dětí, nejsou potraviny, děti se ocitly v velice <clears throat> mm, špatné situaci, nemají eh, potraviny a je zde velký problém s nemocemi. Orgány, které eh, již tak mají na starosti velký počet uprchlíků, ještě vlastně před ofenzívou eh, se starali o spoustu uprchlíků, tak teď ještě více jsou bez prostředků. Ne, více než předtím, což je velice Eh, do očí bící mm, turecká armáda a ti, eh, eh, kteří jsou v podstatě recyklovaní islamisti původem z al kaidy nebo z islámského státu, ta, to jsou takoví jejich pomocníci, tak mm, ti porušují flagrantně lidská práva všech. Já jsem na vlastní oči viděl mm, bombardování. Před dvěma dny jsem byl Teldameru, v lokalitě, kde žijí křesťané. A když jsem odjížděl z města eh, s kolegou novinářem, tak vlastně téměř 30 metrů od nás tedy padla bomba. Byli jsme bombardováni a nebylo ani vůči komu, nebylo koho bombardovat, tam nebyl žádný vojenský cíl. A to je taková praxe, praxe šířit teror a na začátku konfliktu mm, to taky tak bylo, kdy mm, se hodně bombardovalo letecky a hodně civilistů eh, bylo, mm, vlastně bylo to vůči civilistům. Více než 250 eh, civilistů bylo zabito od začátku útoku turecké armády. A eh, zranění. Těch je také hodně, já myslím více než 2000 zraněných a 200 až 200 tisíc, pardon, 200, 200 tisíc lidí ohroženo. Také i došlo k bombardování eh, v Aluku, eh, mm, eh, tedy infra, infrastruktury dodávek vody, takže lidé jsou bez vody Eh, mm, ne, není zde přístup eh, nebo špatný přístup k, eh, k pitné vodě. Stejně tak džihadistické gerily, tak ty plení, vyplenili křesťanské kostely. Já se omluvám, když hovořím tak utržkovitě, prostě tak hovořím, jak mě to napadá nyní také i cílem je provést takové etnické čistky. Erdogan například tak ten nedávno prohlásil, že kurdové by vůbec neměli právo žít v této zóně a arabové jsou lépe k tomu přizpůsobeni. A dokonce i jeden americký eh, představitel Eh, řekl, že to je promyšlená etnická čistka. A eh, vlastně Turci takto reagují na to, že šíří teror, respektive jejich pomocníci šíří teror ve městech, které teď okupují a označují dokonce i některé domy, kde píší slovo vyhrazeno, rezervováno, vlastně vyvlastňují eh, majetek eh, rodin ve prospěch těch islámských eh, garil a jejich příslušníků, jak mm, a připomínám, že kurdové byli naši spojenci proti islámskému státu, to nejs mm, a ti jsou toho oběti a také i došlo k únosům eh, ambulance eh, Červeného kříže a několik těch zdravotníků bylo sumárně popraveno. I váleční eh, zajatci demokratických ozbrojených syrských sil byli také mm, mm, popraveni takže, nebo dokonce taková praktika je, že eh, vydírají lidi, chtějí po nich výkupné, jinak že nechají na pokoji. A čtyři novináři byli zabiti od samého počátku, byli to kurdové, jak jsem řekl, oni prostě bombardují eh, města, civilní části měst, jako Kamišot, Kobane, eh, Tel Aviv, Serekanie a další města. Takže konkrétně cílí na kurdskou křesťa a křesťanskou populaci. Skutečně populace místní obyvatele jsou terorizováni. A je zde podezření, že používají i chemické zbraně. Jeden švédský doktor dokonce to potvrdil. On je specialista na chemické zbraně a má v tom velké know-how. On řekl, že Eh, on si, když tedy zanalizoval eh, ty oběti, tak zjistil, že tady byly použity chemické zbraně. Mm, a jako observatoř lidských práv, další nevládní organizace to také potvrzují. Mm, potom také dochází k tomu, že Turecko nyní třeba porušuje mm, příměří, vůbec eh, nerespektuje příměří ke kterému se Turecko zavázalo. A do, já každý den vidím, mm, eh, jak civilisti jsou pohřbíváni eh, v kurdských městech a tím to nekončí. Mm, I turecká intervence znamenala, že eh, opět se oživila činnost islámského státu. Například jeden arménský kněz byl zabit mm, Eh, eh, eh, příslušníky islámského státu a 48 útoků mm, došlo ke zvýšení tedy útoků islámského státu o 48 a teď na začátku listopadu jenom 30 útoků, první den v listopadu 30 útoků, což je o 300% nárůst útoků teď v listopadu ve srovnání s říjnem. Takže dáš útočí více a více, což je zneklidňující. Tři se, se, sebe, sebevražedná vozidla, která explodovala a obecný chaos, který zde panuje. O to jim jde právě. O to jde Turkům s touto intervencí. A jak připomínám, Cílem je etnická čistka, to znamená vymítit různé menšiny, které především jsou tedy kurdské a křesťanské, které se jim nelíbí. A dále jenom konkrétní příklady. Já jsem se sešel se syrským dítětem, který je zcela, které bylo zcela traumatizováno tureckými útoky. A vlastně džihadisti mm, ti používají tedy Eh, ty tlampače, eh, kde šíří své modlitby a takto šíří vlastně teror, muslimský teror. Je to skutečně organizovaný strach, organizovaný teror a lidé jsou paralizováni, šokováni touto intervencí, která páchá velké škody mohu skonstatovat, že především se útočí na civilisty s cílem etnické čistky. To je evidentní. Evidentní od počátku intervence. Také vraždy civilistů, konkrétně, konkrétních osob, míst, například předsedkyně strany eh, Evelyn Chalaf, která byla divoce zavražděna ehm, Eh, na mm, cestě R4 tureckou vládou, tureckou armádou, když se tedy přesouvala, tak byla zavražděna a mm, je to hanebné, eh, protože pachatele se filmovali přitom a Turecko eh, mm, hovořila potom jako o úspěšné akci. V tomto tady vidíte v této situaci Turecká armáda a turecké orgány dobře vědí, co dělají jejich pomocníci, jejich pomáči, a kteří tedy masakrují populaci a šíří teror. A vlastně na místě přímo vidíme eh, to jak chtějí nahradit místní populaci. A flagrantní porušování práv, lidských práv. A dělají to vlastně i díky zbraním ze Spojených států i z Evropy. Například tady byly takové fotografie mm, eh, členů islámské armády, eh, což je jedna z organizací takových milicí, eh, která pomáhá tureckému státu. A ti byli na německém tanku vyfotografováni a přitom jak stříleli na kurecká vojska, kurd, pardon, kurdská, kurdská vojska, takže to jsou takové gerely, takové milice, které hm, takto hm, se projíždějí po městech, aby hm, mohli se ukázat a aby mohli pokořit místní obyvatelstvo a šířit teror. Jsou to v podstatě stejné džihadistické skupiny, které používají evropské zbraně a e, především e, pod e, vlastně krytím Američanů páchají tuto trestnou činnost. A mezinárodní společenství se přece zavázalo, že bude chránit Kurdy, i včetně členských států EU a dnes došlo sice k pozastavení prodeje zbraní, ale lidé z terénu mi říkají, že Evropa hodně mluví, ale nedělá nic. To je takový obecný pocit a skutečně image Evropy se hodně pošpinil tímto strach eh, eh, z etnické čistky, eh, znamená, že novináři také utíkají pro zatím tedy ten režim populace zde neakceptuje, má strach. Je to napjatá situace, jsou tedy mezi dvěmi mlínskými kameny. A v podstatě to je zrada eh, na těch slibech, eh, které jim byly učiněny, pokud je o lidská práva, humanitární situace vše je teď v katastrofálním stavu. Nevím, zdali máte nějaké otázky, zdali jsem uspokojil vaše eh, eh, požadavky. Děkuji. Dáme slovo ještě dvou řečníkům. Pokud zůstanete ve spojení, tak ještě poté eh, se k vám vrátíme. Ale teď dáme i slovo členům tedy výboru. Souhlasíte? Dobře, děkuji. Takže hned dám slovo Markovi Pierinimu tak abychom si udělali globální pohled na věc a potom Nazire, Nazire Goraje, takže nejprve Mark. Děkuji, paní předsedkyně. Takže mezi tím, co jsem slyšel teď tady z terénu jako bývalý eh, diplomat a velvyslanec v Turecku i v Syrii a dnes nezávislý expert, tak k tomu chci si toto. Za prvé, tu vojenskou intervenci chci zasadit do kontextu a vysvětlit eh, tu logiku a čeho je třeba se bát do budoucna. Za prvé, stávající operace, eh, to je vyústění eh, minula, minulosti od roku 2016, tady byly útoky, od roku 2018 další útoky a ty první útoky, ty měly zabránit postupu kurdsko-syrských sil směrem na západ a druhé útoky tam šlo oddělit eh, Kobaně od Džazery, eh, tyto dva kantony, takže eh, tak to je oddělit a vrátit se k situaci na začátku války v Syrii. Takže to je ta logika, která zapadá tedy do Eh, mm, těch tureckých ambicí vůči Syrii. A co se teď děje? Zaprvé konstatujeme, že ve světle toho, co eh, jsme slyšeli od představitelů Turecka, tak Turecko eh, v podstatě údajně neokopuje těch Eh, celé to pásmo, jenom asi 120 kilometrů, protože rusko-syrská intervence zastavila okamžitě postup Turků. Takže situace údajně není destabilizována a údajně, eh, jak si Ankara eh, splnila své očekávání. Za, za druhé, ten nedávná zpráva před dvěma dny, pan prezident Turecka řekl, že tyto síly tam zůstanou do doby, než tam budou zahraniční síly, tedy včetně ruských. Což v eh, nás se zbuzuje novou otázku. Je to dočasná operace, anebo je to stála permanentní okupace? Takže to je velká otázka. A za třetí, Turecko před pár týdny prostřednictvím ministra vnitra a prezidenta oznámilo, že Turecko začne do Evropy opět posílat tedy džihadisty, eh, kteří teď jsou v Turecku, tedy přes Turecko, že je bude posílat do Evropy. To začalo dnes ráno a budeme to pokračovat tento týden. A já myslím, že již hodně víte, že, americký, že byl vyhoštěn jeden americký džihadista, Eh, mm, to bude předmětem návštěvy eh, eh, v, ve Washingtonu, potom jeden Dán a jeden Němec. Další Němci budou následovat ve, ve čtvrtek a potom další a další, celkem 1200 džihadistů. Situace, kterou budou muset řešit některé členské státy, je strategie otevřené konfrontace se Evropou, tak jak k tomu došlo z Francii třeba před pár roky kvůli úmyslnému nebo neumyslnému incidentu, který eh, posílil policejní spolupráci mezi Tureckem a Francií, ale je to prostě umyslná politika sem vracet džihadisty, evropské džihadisty, včetně těch džihadistů, kterým byla eh, odňata státní příslušnost evropská, což je velký problém to není pouze problém turecký, je to problém mezinárodních umluv. To znamená, který stát má právo tedy vrátit takovéhoto e, člověka bez státní příslušnosti. Třetí důležitý bod, e, to již víme několik měsíců, Turecko hodlá vrátit e, v tom trojuhelníku severo-východ takže tam vrátit milion či více uprchlíků ze svého území. A toto je unáhlené rozhodnutí, ale technicky dost nemožné, protože eh, tady to hm, Turecko okupuje pár kilometrů hm, čtverečních v uvozovkách, takže tady jsou problémy s městní politikou. A zde jsou přesvědčeni Turci, že eh, tady ta Eh, porážka v municipálních volbách 23. Eh, eh, června, potom v říjnu v uprchlíku, tedy v, v, v Ankaře. Takže to údajně je kvůli uprchlíkům, kterých se populace turecká bojí a že to vedlo ke katastrofické průmyslové situaci a pádu tedy té dominující strany, nebo úpadku dominující strany. Takže proto Ankara chce vrátit maximum lidí co nejrychleji. Je to situace, která samozřejmě již byla parlamentem a radou odmítnuta, ale zde vzniká celá řada otazníků, to znamená, jak, kdo bude koho vracet kam jak to bude etnicky, jaká bude kontrola nad tím, že ty eh, návraty jsou dobrovolné či nebudou dobrovolné, jaký bude postoj syrského režimu, který v podstatě, jak víme, trestá ty, kteří se vrátili, že mm, mm, eh, vězní je třeba nebo jim zabavuje majetek a jak to bude s mezinárodní úmluvou, eh, a politickou dohodou o Syrii, která má garantovat bezpečnost těchto lidí, kteří se budou vracet a jaký bude kontrolní mechanismus, jak se to bude kontrolovat. Je to kolosální problém. A zatím také i stojí to vydírání vůči Evropské unii, což v podstatě eh, eh, na, eh, v rámci summitu eh, NATO mm, za tři týdny. Mm, to mm, bude předmětem diskuze se třemi představiteli Evropské unie a Erdoganem, kde kdy bude Turecko bude říkat, pokud nebudete eh, financovat tu naši infrastrukturu, tak otevřeme brány, jak říkají Turci. Takže otevřeme brány, tak to není žádná sofistikovaná politika zatím. Prostě nechají mm, to na těch převaděčích, kteří stejně jsou již aktivní od roku 2011, tak to nechají na nich, ať mohou, eh, aby řáděli a mohli volně převádět tedy ty osoby, což bude znamenat okamžitou vlnu uprchlíků do Evropy. Je to forma vydírání samozřejmě a je to forma eh, takové tedy diplomacie la handlování na, někde na tržišti a v podstatě to jsme již zažili v roce 2016 15 když šlo o to první vlnu uprchlíků a to se může opakovat. Ale teď je to ještě obohaceno o to handlování s těmi evropskými džihadisty, které chtějí vracet. Děkuji. Nazira Goriad jako další řečník. Děkuji. Brichramšo, Taudioso, Galebi, Luzabnu, Doholand, Kudrin, Adjama, Edmešmejna, Kolina, Herky, Amech. Bonsoir et merci Děkuji za tuto možnost, eh, že nám dáváte slovo, abychom vyjádřili náš názor. ومن أول الشعوب التي آمنت بالسيد يسوع المسيح.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 dnes jsme národ, který v podstatě zažívá klinickou smrt a potřebujeme zázrak, abychom opět mohli eh, žít, ožít v naší zemi, v Syrii. ولكن إيماننا جعلنا نكون صامدين حتى اليوم وكما قال المسيح بحسب إنجيل متى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 my jsme nepřijeli, abychom ho, hovořili o naší tisícileté e, eh, historii a o těch persekucích, kterými jsme trpěli. A pokud náš národ ještě žije, tak to je díky víře e, náš e, pán Ježíš to i e, prohlásil. A v podstatě my jsme jako e, ovečky mezi vlky.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 od vytvoření moderního syrského státu a po nezávislosti, takže bohužel eh, role, kterou žili osobnosti z našeho národa, tak eh, eh, i tady v tom jsme byli marginalizováni, jakožto syrští křesťané. Náš jazyk byl marginalizován, naše víra byla marginalizována, což v podstatě se projevilo i v ústavách, které byly přijímány v naší zemi.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 Eh, se eh, v podstatě bylo i vůlí všech režimů, to znamená mm, potlačit naši identitu a vytvořit eh, jednotný arabský stát a popřít veškeré další identity v syrském národě a šířit teror, zatýkat osoby, které se pokoušely o diskuzi na toto téma.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 což znamená, že většina syrských křesťanů v podstatě ani nemá svoji původní identitu a e, není uznáno, že jsou e, samostatným národem. Buď se nám říká arabští e, křesťané například, a v nejlepším případě se nám říká křesťanská menšina. Le...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 Jsme přesvědčeni, že hm, náš národ by měl mít právo na identitu, na eh, sta, svoji příslušnost eh, a pokud ji bude mít, tak více se zotožní s naší zemi. بكل حرية أيضا ضمن دينهم المسيحي وغير ذلك هو النتيجة التي تحصل اليوم وهجرة أكثر من نصف مسيحي سوريا في ظل هذه أكثر من نصف مسيحي a pokud ne, tak jediný možný výsledek je to, co vidíme teď. Polovina křesťanů musela jít do exilu. Mm-hmm. S tím, že křesťanská migrace existovala již předtím, ano. وكنا نحن من المؤسسين لها وذلك لأننا وجدناها ذات فكر يعترف بنا كشعب وهوية ودين ويحقق المساواة بين الجميع بمختلف القوميات والأديان. Dans la région de l'Est de eh, na východ od Eufratu byla eh, taková myšlenka vytvořit autonomii a my jsme byli mezi zakladateli této autonomie, protože jsme měli za to, že je to v podstatě v souladu s naším způsobem myšlení, to znamená eh, uznat nás jako národ a hm, náboženskou skupinu, která zajistí rovnost mezi všemi etnickými a náboženskými skupinami. والتي což posiluje sociální soudržnost na rozdíl od toho, co aplikovali předchozí režimy, které se snažili rozdělovat společnost a šířit neschodu mezi jednotlivými složkami společnosti.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 i e, těmto hodnotám jsme mohli spojit síly a bojovat proti všem teroristickým silám islámskému státu především a podařilo se nám ochránit náš národ a náš region. Ano, my, křesťané, my jsme hodně trpěli kvůli teroristům my jsme byli e, v podstatě nuceni do exilu, zabíjeni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 dnes jsem spolu e, předsedkyní e, kantonální vlády e, od vytvoření autonomní vlády. Za posledních pět let jsme, se nám podařila řada vojenských, administrativních, ekonomických úspěchů. My jsme osvobodili veškeré kultury a veškeré jedince, kteří byli persekováni v minulosti. Dali jsme větší roli ženám. Nesa.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 Nous avons toujours essayé à travers notre... Vždycky prostřednictvím projektu se, eh, jsme se snažili být součástí politického řešení v Syrii, vytvořit novou sérii Syrii bez šovinismu, bez centrální vlády, dát větší moc decentralizovaným orgánům, které by působily v jednotném, v jednotné Syrii. الدولي والذي تقوده الولايات المتحده ولكننا كنا وحيدين في صراعنا السياسي والنتيجة نجد أنفسنا اليوم بعيدين عن, عن الحل السياسي في سوريا Pravda, že jsme měli spojence v naší válce proti islámskému státu a to byla mezinárodní koalice, ale teď jsme sami v tomto politickém boji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 له حقوقه القومية والدينية والثقافية فهذا سيكون بمثابة الضربة القاضية لاستمرار وجودنا في بلدنا التاريخية سوريا Což ve mně vzbuzuje obavu, že v naší zemi nedojde ke změně a to především eh, i vzhledem k tomu, že naše identita a naše práva jsou popírána. Eh, nová ústava, která by měla být přijata eh, v, v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 تجاه ما نتعرض له وكل ما نطلبه هو إيقاف كل الهجمات التي تحصل ضدنا كما نطالب بضرورة تطبيق الحظر الجوي لمناطق شمال وشرق سوريا. Eh, na východě Syrie jsme vystaveni existenčním hrozbám a to i my jsme v podstatě vystaveni vyhlazovacím útokům a to je důvod, proč uh, Eh, chceme, abyste intervenovali, aby se zastavili veškeré útoky vůči našemu národu. Chceme, aby se vytvořila zóna, bezletová zóna na eh, severu a východě Syrie. في المنطقة وسأذكر مثال واحد على ما أقول هو منطقة الخابور to bude zárukou pro to, aby nedošlo k novému vyhlazování křesťanského lidu a dalších skupin v regionu. Jenom takový příklad, co se stalo v regionu Chabor. بالكامل المسيحيين حصل هجوم عليها من قبل تنظيم داعش عام 2015 وحصل تهجير كامل لسكان هذه المنطقة كما أن داعش استطاع أن يخطف المئات منهم وأغلبهم من الأطفال والنساء وارتكبت جرائم بحق الكثيرين euh, v kraji Chabur, tak tam žili především křesťané. Když v roce 2015 zautočil islamský stát, tak veškerá populace musela utéct, eh, což eh, nezabránilo islámskému státu, aby zajali ženy, děti a páchali na nich eh, zločiny. وعودة قسم من سكانها إلى قراهم اليوم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 obyvatele, ale poté opět e, e, začaly hrozit radikálové, což znamenalo, že po druhé museli lidé odcházet bez pomoci, bez intervence ostatního světa. وأيضا تفجير بنفس الحي الذي أقطنه أنا وكان ابني بعيد دقائق عن هذا التفجير. Euh, Bohužel tato tragédie eh, mm, opět se opakovala, kdy byl zabit kněz a došlo k výbuchu eh, ve čtvrti, kde bydlím já a můj syn, můj, a který se nacházel pár metrů od exploze. ومنع هجرتهم يجب أن يحصل استقرار في البلاد وإيقاف للحرب. Pour finir, si on veut... Závěrem chci říct si, pokud chceme zachovat přítomnost eh, křesťanů v Syrii a zabránit exodu, tak je třeba stabilizovat zemi a skoncovat s válkou, která tam mm, řádí již 8 let. ووفق قرارات الأمم المتحدة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 Je třeba zajistit demokratickou transformaci pod záštitou OSN a vytvořit demokratickou spravedlivou ústavu, která posvětí práva křesťanů a e, posvětí naši tisíciletou tradici. Ústavu, která postaví na eh, eh, rovný základ všechny, všechny etn, všechna etnika v Syrii bez eh, rozdílu. Aby takováto ústava mohla vzniknout, tak je zásadní zajistit i e, naše zastoupení e, v státní správě, v autonomních orgánech. Není možné nás vyloučit z tohoto a to především, když je naší povinností v podstatě předat dalším veškeré naše úspěchy, které se nám podařilo dosáhnout na e, úrovni našeho regionu. Děkuji, děkuji za tyto tři příspěvky, které nám popisují velice vážnou situaci která, jak jsme i slyšeli, skutečně je velice i dojímavá. Dám eh, přímo slovo Njacovi, který je zpravodajem pro Turecko. Takže máš slovo a poté eh, jednotlivé skupiny Eh, děkuji, Marie. Možná naši hosté to nevědí, ale o této otázce se hovořilo už na mnoha výborech toto parlamentu z různých pohledů na věc a určitě můžeme očekávat další debaty k tomto tématu, k bezpečnosti a k obraně. Eh, pokud jde o vojenskou operaci v Turecku, tak to je vlastně takovéto demografické inženýrství. Erdogan hovoří o nových městech. Nejedná se o to, že by měli obyvatelé se vrátit domů. On hovoří o nových městech a hovoří o tom, že pokud to bude potřeba, tak eh, půjde ještě nad rámec toho, eh, co eh, nazvalo SVČ, on řekl jasně, pokud nedosáhnu svých cílů, Eh, tak půjdu nad rámec buffer zone, tedy ty nárazníkové zóny. A hovoří o konferenci dárců. A to je velmi citlivá věc, že na jedné straně musíme poskytnout humanitární pomoc a na druhou stranu konference dárců by se mohla zneužít jako zlegitimizování této operace. A eh, ten summit, o kterém hovořil pan Pierini, tak to bude sila rozhodující. Eh, hovoří se o Eh, jedná se o selektivní pohyby. Označují se domy, jako v těch nejhorších dobách v historii v Evropě. Domy se označují. Obyvatelstvo některé musí odejít a někteří mohou zůstat. Nedopustíme se stejné chyby. Všichni ti, kteří eh, jsou v situaci, že jsou jejich práva ohrožena, tak je potřeba, aby evropské instituce chránily. Nemůžeme vytvářet skupiny. Některé skupiny jsou více uh, ohroženy podle toho, o jakou tu nárazníkovou zónu, ochranou zónu se jedná. A jedná se tedy o jakoukoliv osobu, která musí být, eh, které hrozí přesunutí. Jedná se o pohyb z Turecka do Sýrie a druhá je ze Sýrie, ze, severa do, ze severu do středu a musíme uvažovat o tom, jakým způsobem bychom udělali prostor pro tu operaci, o které hovoří Erdogan a on navíc počítá s tím, že to zaplatí Evropské společenství. Mohu říci, že máme dvě vynikající zprávy od eh, dvou hum, organizací Human Rights Watch a Amnesty International, výborné organizace, které hovoří o tom, že se eh, nutí eh, osoby, aby se vrátili do Syrska. Eh, že turečtí policisté a další vlastně Mm, po nich chtějí, aby podepsali nějaký papír, oni vlastně nevědí, co podepisují, ale znamená to, že se budou muset vrátit do Syrska a e, prostě schromáždí nezletilé třeba e, děti e, v Istanbulu, posadí je do autobusu a odešlo je do Syrie, a což je e, tedy, říkají tomu humanitární pomoc a to je zcela absolutně cynické v takovéto vojenské operace. A Mám tady dva dokumenty velmi podobné od OSN a od EU. Ta analýza je velmi podobná. Proč jsme nabili dojmu, že návštěva pana Guterese u Erdogana, kdy OSN se nabízela jako garant pro návratovou operaci, tak vlastně eh, to je odlišná pozice, od evropské pozice, proč během slyšení s ESVČ ta úloha Guterrese, kde se nabízí agentury OSN pro dohled této operace, tak eh, vlastně eh, to vedlo k tomu, že jsme se vylekali, že by se jednalo o nějakou legitimizaci této operace. A pokud je o návraty džihadistů, protiteroristická zpráva od eh, ministerstva zahraničí USA. Tam se píše, že Turecko dává teroristy do letadel a posílá je do těch zemí, aniž by to těm zemím řekli což je eh, věc eh, tedy úplně neuvěřitelná, tak to postupovat. Omlouvám se, Mario, za to, že jsem překročil svou řečnickou dobu. Merci, Niačo. Uh... Eh. Děkuji, Niačo. Rafaeli? Pokud Eh, existuje francouzské tlumočení, tak byste ho taky měl slyšet. Ano, výborně, Izabel Vysla z EBP. Děkuji za toto svědectví, ale i za analýzy, jež jsme si vyslechli. Tady musím říci, že je to pro mě, eh, poslouchám to s velkým pohnutím a zároveň jsem v šoku je to hrozné, co zde slyšíme a skutečně by bylo lepší, kdybychom nebyli pouhými pozorovateli. Omezím se nyní pouze na pár málo poznámek a mám i otázku. Ráda bych věděla, zda Turecko má vůbec pod kontrolou ty své ozbrojené složky, po té, co jsme si poslešli tak bych ráda věděla, zda o tom dostává zprávy i Turecko, o tom, co jste zde hovořil, že tito bojovníci páchají. A pak ještě další otázka. Na samém úvodu jsme slyšeli celé řady statistik. Například Kurdové nám podali čísla, kolik lidí bylo donuceno k um, útěku, e, k přestěhování a pokud to souhlasí, ta čísla, tak by mě zajímalo, kterým směrem jsou tito lidé vysídlování případně prchají. A pak ještě jsme slyšeli takovou domněnku, že údajně Asadův režim už zde zůstane s námi, že tady ta situace není přechodná. Hovoří se zároveň ale o džihadistech. A já se táži, zda ti džihadisté, kteří jsou zajati, jsou všichni v těch zónách obsazených Tureckem. O kolik osob se jedná, je pod otázka a zda se někdo pokouší o jiné řešení, než je odesílat domů. Například hovoří se o mezinárodním trestním dvoře, o jakémsi soudu, který by byl pro tyto otázky zřízen. A pak ještě na závěr krátká poznámka. Velice srdečně děkuji za naše ženy, které zde hovořily předtím, které jsou obrovsky odvážné. A nesmíme, než jsou nám vzorem k tomu, abychom ani my nepřicházeli o naději, o víru a o vzájemný respekt. Děkuji všem zúčastněným, děkuji všem, kteří bojují za tento cíl. Já děkuji. Děkuji rovně všem řečníkům za obrovský kus práce, který odvedli a rovněž za to, že jsou ochotní se s námi podělit o praktické zkušenosti rovněž z terénu v Sýrii. Situace eskaluje ze dne na den ze dne na den je horší. Lidé jsou zabíjeni, jsou terorizováni různými organizacemi, jak jste to sám zde vylíčil, a bohužel dokonce i organizacemi, které chrání Turecko, které Turecko posvětilo. Potřebujeme tedy na jedné straně politické řešení, které nabídne jakýsi dlouhodobý politický horizont tomu všemu, a v tom kontextu jsem moc ráda, že Evropský parlament schválil před několika týdny příslušné usnesení. Na druhé straně záleží na tom, zda komise začne jednat a zda i rada se dokáže sjednotit a dopracovat se k jakému si postoji. Doufejme podobnému postoji parlamentu, protože tam jde o lidské životy. Nemůžeme se smířit s tím, co se tam odehrává Tedy jednak potřebujeme jakési politické řešení, jak krátkodobě, ale i dlouhodobě. Pak další věc. Urgentní potřeba průběžného poskytování humanitární pomoci a s tím se vážou mě eh, moje dvě otázky na všechny na vás. Za prvé, která organizace či které organizace ještě v regionu stále působí a druhá otázka, které byste řekli, že jsou nejurgentnější potřeby těch, kteří se tam stále ještě nacházejí to, co se k ním dostane a co jim pomůže. Vím totiž, že v některých zemích jsme se rozhodli pomáhat a spustili jsme jakousi humanitární koncepci, ale ono se to k těm lidem nedostalo a nakonec to vůbec nepomáhá. Ano, děkuji. Ještě si možná vyslechneme pár otázek a pak odpovědi. Děkuji. Eh, já mám spíše místo připomínek dotazy. Myslíte si, že turecké ozbrojené složky a jejich spojenci. Že si přejí, aby křesťané opustili a vylidnili tuto oblast. Stejně tak, jak eh, to dělá Turecko s Kurdy. A za druhé, je tomu tak, představujete si nějaké jiné řešení? tak jak to udělali kurdové, to znamená, že požádali o pomoc Asada. Já jsem velmi rád, že tady vidím některé tváře, které jsem dříve nevídal. Ale myslíte si, že Existuje hodně syrských uprchlíků, kteří by okamžitě chtěli opustit Turecko, pokud by měli tu možnost a že by se chtěli vrátit do své vlasti přes okolnosti, protože ta stávající situace není rozhodně růžová. ich Herzlichen Dank. Für... Já budu hovořit německy, děkuji vám. od vypuknutí války se mi už nabízejí různé otázky. Zde se zeptám na jednu věc. Hovoří se o Turcích, kde se stupňuje tlak. Tak si vědomně klademe naivní otázku, jaký zájem má Erdogan na tom, aby mu tam vyrůstala další konkurence, kterou neovládá. Možná to je nyní praktické řešení, ale na druhé straně se mu časem může ukázat, že si vypěstoval jakéhosi soka, nad nímž už pak nebude vykonávat žádnou kontrolu. Tedy otázka, co se kryje za tím, že se spojuje Erdogan, Putin, Assad, zda si chtějí prostě tu Syrii mezi sebou rozdělit, a odehrává tam jakoukoliv úlohu USA. A další otázka, jak na to doposud Asad vůbec reaguje. Dá se říci, že on tam vlastně nemá co říci, že pouze čeká na nějakou si zelenou od Putina? Jak to vypadá s poměry v rámci syrské vlády, která přece jenom jaksi existuje? <clears throat> Děkuji. Děkuji. Děkuji rovněž za vylíčení situace, za to, co jsem zde uslyšel a co je nesmírně zajímavé. Mně připadá evropská reakce na to trochu bezzubá. Sice jsme měli pár usnesení, Odsoudili jsme dodávky zbraní, ale jinak nic. Co musí EU udělat? Úplně zablokovat přístup Turecka k EU a peníze, které Turecko případně dostává, které se pojí s jakými si přístupovými jednáními, odebrat a zároveň Turecko blokovat i hospodářsky. To se bohužel neděje, což znamená, že Erdogan prosazuje své zájmy a mezi jinými něco, o co se snaží už za desetiletí, totiž vymítit křesťany v regionu. Před deseti lety tam bylo téměř 3 miliony křesťanů. Já jsem před několika dny byl v Utrechtu na akci Open Doors a tam už pouze čtvrt milionu křesťanů jsem se dozvěděl bydlí. Tedy on si nejdříve vypomáhal Daješem a teď ty zbytky zamete sám. Paní pani Goria. Co se vůbec ještě dá dělat, paní Goria? Mluvíme jenom takhle na pospas ničemu, anebo se vůbec ještě dá něco dělat? Já bych měla dotaz eh, pro, našeho, pro náš kontakt eh, v Sýrii. Vy jste hovořil o zbraních, které pochází z Evropy. Zbraně, které vyvážejí evropské státy. A já bych se chtěla zeptat, zdali jste měl přístup k nějaké informace z terénu, kde by se jasně vědělo o původu zbraně. A pokud máte přístup k informacím, mám eh, na mysli důvěryhodné informace, ne nějaké fámy. To je dotaz. Zdali máte k dispozici důvěryhodné informace ohledně původu těchto zbraní. Děkuji. Benon. Benon. Ano. Ještě než jsme měli k tomuto tématu rozprávu ve Štrasburku, jsem se sešel s tureckým velvyslancem a ten mi sdělil, že toto konkrétní region severovýchodu i Syrie není regionem ať už syrských křesťanů či kurdů, ale že ho obývá 80%, z 80% arabské obyvatelstvo. Takže okamžitě se mi začala rozsvícet dva rovná světla. Totiž je tam nějaká strategie stěhovat tam Araby, jedná se o pro propagandistickou akci aby nás na to připravil a zdá se, že skutečně nedávná minulost potvrzuje toto podezření. Já jsem tu otázku už položil na příslušné místo, odpověď jsem nedostal, ale nyní se zdá, že ta odpověď je nám na očích. Jde o to přesídlit uh, vymítit křesťanské obyvatelstvo a stěhovat tam lidé z jiných původně oblastí Ture- Sýrie, kteří se v současné době nacházejí v Turecku v těch utečeneckých táborech. Já se v pátek eh, sejdu s představiteli AK a pokud eh, mi dáte dobrou radu, jak na ně tlačit, tak to uvítám. Já Rozhodně bych rád tu schůzku realizoval a důsledně je informovat, co si o situaci myslím. Rád bych pouze potvrdil si, že mé původní podezření rozhodně se potvrzuje a rád uslyšel, co říci AK, když se s nimi sejde. Um, uh, thank you very much. Um, I'm sorry that... Děkuji, děkuji. Julie Ward. Je mi líto, nebyla jsem na prezentaci, ale dorazila jsem, protože mám přímé kontakty s lidmi v Žávře. Sama jsem tam vedla mírovou misi a sešla se s nimi. Takže když se podívám na ty, dívám na ty informace, tak je to opravdu deprimující. S mnohýma z těch lidí jsem se sešla a zdá se, že mnozí z mých protějšků už jsou raněni, případně mrtví. Já jsem s velkým potěšením schválila, rovněž hlasovala pro to usnesení, ale bohužel se domnívám, že usnesení zde v věci Vržavy nestačí. Když jde o to, jak posílit ženy, aby dokázali odbudovat eh, své společenství a cihla po cihle si znovu vystavět ty vesnice. Já jsem je navštívila a tam se zdálo, že šlo skutečně o modelovou demokracii a rovněž i za nevýdanou rovnost žen a mužů pro tento region. Patricia Toja byla úžasná v tom, jak se snažila naslouchat a registrovala všechny informace, které jsem získala přímo od organizací združujících ženy a na plenárku se to ale nepodařilo protlačit. A tady máme skutečný problém. Když máme ty, kteří odmítají brát na vědomí, co se tam v terénu už několik kátý rok děje. A já se omlouvám, že tady kritizuji své eh, vlastní jakoby členy. Bohužel mnohým se to nelíbí a je to pak eh, takové krotké. Já si myslím, že musíme být upřímnější v tom, jak tady tu situaci hodnotíme, co se tam děje. Děkuji. Děkuji. Paní Neumann, já bych se chtěla obrátit na pana Pieriniho. Když se podíváme na otázku kurdských uprchlíků, kteří uh, jsou uh, v té situaci, kdy uvízli, já jsem sama byla v Iráku. Uh, ze syrské strany eh, kurdové nemohou eh, jít eh, přes hranici kvůli tomu, co dělá Erdogan, ale já myslím, že z humanitárních důvodů si myslím, že se tento přechod bude moc, muset dovolit. A upřímně řečeno, nevím, co k tomu říci z politického hlediska. Možná k tomu můžete něco říci. A potom další věc, která je namířena pro vás, pro všechny. Já vám chci velmi poděkovat za vaši práci v regionu. A co se týče ustavujícího eh, konventu, víme, že Spojené státy tlačí na opozici, aby byla zahrnuta do vyjednávání. Vím, že kurdové zahrnutí nejsou, nevím, do jaké eh, míry eh, existují mm, kdo je tedy zastoupen při cestách tam a já bych chtěla vědět, do jaké míry se řeší otázka humanitární při vyjednávání a potom dovolte mi politické prohlášení. Musím říci, že jsem byla velmi frustrovaná, když jsem viděla, že Rada ministrů zahraničí se nemohla uh, dohodnout uh, na uh, sankcích, pokud jde o porušování humanitárních práv, ale dohodla se na sankcích uh, kvůli vrtům ve středozemní moři, plyn a ropa. Děkuji. Paní předsedkyně, já na úvod poděkuji všem třem řečníkům za takto komplexní přehled situace jak to tedy vypadá na severovýchodě Sýrie. Rovněž jsme se dověděli o Kurdech, o syrských křesťanech, to bylo velice jasně popsáno a vzbuzuje to rozhodně obavy. Stav věcí tam. Já nyní mám otázku na oba z vás. Co se domníváte, že z vašeho pohledu by mohla Unie učinit a to nyní? Co potřebujeme, potřebujete vy od EU, aby chránila vaše práva. Je zcela jasné, že jsou ohrožena. Rovněž jsem byla v šoku, když jsem slyšela, že se zdá, že embargo na dovoz zbraní není dodržováno. Co můžeme udělat my, abychom jednak prosadili obhajobu práv a jednak bezpečnost jak křesťanů, tak Kurdů v tom mírovém procesu. Na pana Pirinyho. Tady bych ráda zdůraznila, že úloha EU byla vždy omezená a nyní se zdá, že je ještě více marginální z pohledu současné situace. Což nabízí otázku, co vůbec ještě můžeme. Máme například nějaké kanály, kde bychom mohli ovlivnit Rusy, abychom že se budou dodržovat práva, ať už utečenců a tak dále. Ano, by, bylo by to refoulement, bylo by to proti úmluvě, ale z vašeho pohledu, kdo by byl nejvhodnějším aktérem, který by to mohl monitorovat a jak by se to mohlo odehrát a co by Unie mohla udělat pro ochranu práv uprchlíků. Děkuji za všechny tyto příspěvky. Já mám také otázku, protože hodně tady hovoříme o menšinách a to velice správně, protože na ty se útočí dnes, ať jsou to Turci, na Kurdy nebo na křesťany také obecně a jak to vnímá civilní nekřesťanská syrská populace, jak vnímá tuto situaci. Je třeba i znát jejich pocity a zdali by bylo možné také i vytvořit nějakou pozitivní historii u civilního syrského obyvatelstva, které je obětí této války. Možná Rafael by nám o tom mohl říci více. A dám hned slovo Markovi teď, protože on musí rychle odejít, takže jako první dostane slovo Mark a poté Rafael a poté uzavřete diskuzi. Děkuji. Já se skupím otázky, takže kontext, eh, to znamená eh, vyha- eh, vyhoštění džihadistů, je zřejmé, že to již probíhá. První <clears throat> byl Američan dnes ráno a máte fotografie na netu. Je teď v nárazíkové zóně mezi Tureckem a Řeckem. Je tam sám, eh, tedy eh, eh, jak si a se svými zavazadly řekového nechtějí přijmout, takže takovéto situace mm, se budou množit. Abychom se tomu vyhnuli, tady je jenom jeden lék, je recept, který funguje mezi Francií a Tureckem, což je velice těžké realizovat, eh, bolestné, eh, protože to je hodně zneužíváno. Je to prostě eh, dohoda o policejní spolupráci s Tureckem, to znamená každý stát, jehož občanů se to týká. Je to cesta dlouhá a bolestná. Návrat syrských uprchlíků z Turecka směrem do Sýrie dnes je to ta nejhorší možná situace se všemi těmi otazníky, které jste zmínili vy i já. Jediný možný recept je, že konečně se ta eh, diskuze o politickém řešení v Syrii přesune na půdu OSN pod tlakem Evropské unie. Rusko akceptuje, konečně akceptovalo, že ten mechanismus by měl fungovat, e, protože proces Astany ten byl úplně zneužit a takto bychom mohli zaprvé vytvořit statut Kurdů v Syrii. Připomínám, že do roku 2012 ani neměli průkazy totožnosti. A tudíž, pokud e, pokud eh, mezinárodní síly by měly garantovat tyto dohody, tak možná by byl, mož, tak potom by návrat byl možný. Ale nemyslím si, že by bylo možné přesvědčit Syřany, kromě dětí, které tomu nebu, nerozumí, ale asi Syřany v Istanbulu, v Ankaře nebo jinde, aby se vrátili do Sýrie, zastávajících podmínek eh, jsou velice dobře informováni o osudu, kterým uchystal eh, Asadův režim, takže se nebudou chtět vrátit. A kromě toho řada z nich již se etablovala v turecké společnosti i ekonomice za pomoci Evropské unie často. A není jisté ani, že eh, lidé, kteří je zaměstnávají, je chtějí propustit. Je to situace velice diferencovaná. Máme různé zprávy, třeba International Crisis Group eh, popisuje únavu některých Turků v některých eh, regionech, především na jeho východě. Mají tam toho dost už, protože tam je hodně uprchlíků, ale nemyslím si, že masivně by eh, Turci odmítali tyto uprchlíky na svém území. Za prvé, si myslím, že to je prostě operace vnitřní politiky. Je to otázka vnitřní politiky Turecka. A co má udělat EU? Já si myslím, že já doufám, že až nastoupí nová komise, tak je třeba, aby komise a předseda Evropské rady, aby opět začlenili Evropskou unii do té diplomatické hry. Zatím tomu tak není. V předchozích letech se konaly tři konference o Syrii, které zorganizovala paní Mogherini a to členské státy, které jezdí na samity s panem Putinem a Erdoganem, jako Francie a Německo, ty to zcela ignorovali. A Eh, logika přece Lisabonu je, že bychom měli jednat společně, což nebylo respektováno. Tady vy to víte lépe než já. A asi se nedostaneme dopředu, pokud mm, se do toho nevloží celá jednotná Evropská unie svou vahou. Děkuji. Tři minuty Rafaelovi. Já, dobře, pokusím se rychle. Takže co se týče těch skupin, zdali jsou pod kontrolou Turecka a podobně. Turecko eh, se přihlásilo k vraždám civilistů. S tím problém nemají, dobře to vědí a dokonce i k tomu motivují. Eh, mm, takže mm, možná i za to dávají nějaké odměny. Eh, mm, takže v těchto Ehm, <coughs> je to prostě chtěný chaos, který tam zavedli do těchto skupin a Turecko velice dobře to ví a nechává to, ať to tak je, je to jejich cíl. A dále eh, pohyb osob od eh, příměří v podstatě, no nikdy boj neskončil, takže zde hm, v podstatě utíkají do Iráku. A zde mm, mm, působí jedna eh, nevládní organizace, pot, německá, potom ještě eh, eh, potom i turecký půlmě, potom i, pardon, červený půlměsíc, kurdský červený půlměsíc tam působí a ještě jedna organizace, takže to jsou jediné organizace, které pomáhají. A dále k, k Asadovi. No Asad, ten chce vrátit se ke statutu quo, jak to bylo před eh, vládou, kdy oponenti nemají žádná práva. A i když ten režim tam pomáhá v terénu, tak ve skutečnosti neskrývá svůj cíl, to znamená podrobit si silou tento region, opět eh, to znamená pistolemi, mm, zbraněmi. Potom Eh, používání zbraní z Evropy. No, to máme nafilmováno, tady jsou fotografie toho, pokud je o ten německý leopard, eh, tak ano, tady pokud si přijete, tak vám mohu poskytnout podklady, můžete mě kontaktovat kdykoliv a já vám předložím důkazy. A také i k jiným tématům, pokud si budete přát. Pokud jde o e, e, Eh, nekurdskou populaci, arabská populace. No, upřímně, já jsem se, se s nimi sešel v Radce, všude, v celém, na celém severu, tak většina je proti. Většině proti, jenom islámský stát, tedy Daesh, jenom to jsou jediní, eh, kteří říkají, ano, my čekáme na Turky, chceme, aby Turecko nás tady osvobodilo. Jediní ti eh, s nimi sympatizují, až je to taková karikatura, ale většina Arabů je proti, protože také, eh, jak si se bojí teroru islámského státu a nechtějí tureckou intervenci a navíc ještě mm, dobře se třeba integrovali do místní samozprávy, vrace, eh, do obchodních komor a podobně, takže mm, to je třeba si uvědomit. Závěrem, co chtějí lidé, co je třeba udělat. Zde máme <clears throat> dohody volného obchodu mezi Tureckem a EU a je třeba ukázat Turecku, že nemůže toto dělat jen tak beztrestně. Eh, většina vývozů Turecka přece jde do Evropy, takže zablokovat jim to možná to přimě Erdogana, aby se zamyslel a zastavit letecký provoz Turecka. Já jsem se sešel eh, s ministrem obrany, kterým eh, Mm, místním ministrem obrany, který mi eh, řekl jasně, no problém je letectví, kdyby nemohli lítat, tak eh, by jejich eh, pomahači z islámského státu také nemohli tedy se pohybovat, takže zablokovat letecký provoz. A potom diskutovat o mm, turecké ekonomice, aby e, tak přes tu ekonomiku bylo Turecko donuceno e, skoncovat s tou intervencí, protože přece nemohou dlouhodobě to unést. Tedy zautočit na jejich peníze, na jejich portmonku. A děkuji, Rafaeli. Do budoucna budeme v kontaktu. Nasira má slovo. Tovan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 bylo deklarováno, že e, přítomnost křesťanů není ohrožena v regionu, ale když si podíváte na mapu, ten e, region, kde chce opět Basat e, vládnout, no je to 32 kilometrů, takže tam jsou to vesnice syrských křesťanů, především Tartamer Chabur, tak to jsou křesťanské regiony.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 takže radikální skupiny, které se nyní nachází na severu Syrie, tak využívají stejné metody jako islámský stát. E, kontrolují region Mosul, to znamená označují obydlí obydlí e, křesťanů, e, aby všichni věděli, že tam byli křesťané a tak byli vystaveni čáristům. Arab Surian, المنازل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 Donc la violence que, que... Násilí, kterého se dopouští nyní na severu Syrie, to je slabé násilí, nedělá rozdíl mezi křesťany Kurdy a e, ty čtvrti jsou vedle sebe, vedle sebe třeba stojí dům e, křesťanský, syrský, e, kurdský a my všichni jsme vystaveni tomu bombardování těmto útokům.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 takže všechno to mm, nás nutí odcházet eh, a cíl režimu je jasný, to znamená změnit demografii. Tady to nej, není pouze náš region, ale eh, vlastně celý region kolem Středozemního moře až po Mosul eh, a všechny ty eh, provincie, které jsou teď pod osmanskou kontrolou. هل يستطيع النظام أن يحمينا؟ اليوم النظام موجود عبر اتفاق روسي مع تركيا وكنا نحن وافقنا على دخول قوات النظام لحماية الحدود لأن هذه من واجبه. Donc, euh, concernant la deuxième... Pokud jde o tu druhou otázku, tak i my si klademe otázku, zda ten režim je schopen nás ochránit. Ten Eh, režim teď je mm, přítomný v tom regionu podle eh, dohody s Ruskem, takže eh, my po něm chceme, aby tedy nás chránil, chránil naše hranice. النظام لا ليس مستعدا ان يتنازل عن اي شيء وان يعطي اي حقوق للاداره الذاتيه والشعوب الموجوده بالشمال سوريا. Nous, nous cherchons Eh, zoufale se snažíme o politické řešení, ale bohužel režim nechce nám přiznat žádné právo, tedy nám, národům, které žijí v tomto regionu a nechce uznat naše práva a chce se vrátit ke statusu quo. كما كان ليسيطر على جميع مناطق سوريا ومنها شمال سوريا ولكن نحن لن نقبل بهذا الشيء فنحن نسعى لحل سياسي ديمقراطي لنثبت حقوق كل المكونات كرد عرب سوريان الجميع يكون حقوقهم موجودة بدستور ديمقراطي يضمن حقوق الكل Chce se vrátit ke statutu z roku 2011, kdy měl pod kontrolou celé území bez opozice. To my neakceptujeme. Jde nám o demokratické politické řešení, které ochrání práva všech národností Eh, Arabů, Kurdů a syrských křesťanů. Eh, Vím, že nemám moc času, abych mohla vám všechno vysvětlit. Máme přísloví, které říká, ten, kdo má oheň v rukách,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 takže čas plyne a my, eh, náš lid přichází o naši historii, o svou historii, o svou půdu, musí eh, jít do exilu, proto chceme naléhavě aplikovat sankce vůči Turecku. انعاش داعش وانعاش الارهابيين بمناطقنا ونحن نشهد اليوم يوميا تفجيرات باحيائنا وبين بيوتنا وايضا قتل الكهنة المسيحيين وقتل كل المكونات الموجودة فيجب أن يقف عن هذه الممارسات Především je třeba zastavit ty pokusy opět oživit islámský stát, eh, protože my velice dobře známe a zažíváme každý den útoky, které páchá v naší čtvrti, kdy vraždí naše náboženské a politické představitele. Chceme, aby to skončilo. أشورين لتستطيع أن تعيش بأرضها وفي التاريخية وإيقاف هذا النزيف الهجرة الموجود ومساعدتها بالفعل لتستطيع أن أن تتمسك بهذه الأرض الكلمات لا J'ai difficile à m'exprimer. těžko vůbec jsem schopna se vyjádřit, je to velice emotivní. Je třeba pomoci Asiřanům a syrským křesťanům. Uh, tak, aby mohli zůstat eh, na své historické půdě a aby toto původní obyvatelstvo nebylo utlačováno režimem. Concernant les aides humanitaires, Bude o humanitární pomoc. Nevládní organizace mají problém působit v regionu, protože musí mít předem povolení od režimu a režim jim takové povolení působit nedává.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 a to v součinnosti s nevládními organizacemi, které tam zůstaly. To především jde o kurdský eh, červený půl, půlměsíc a syrský půlměsíc. Děkuji. Dám slovo SVČ velice stručně, protože máme velký sklus s dalším bodem. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Od začátku syrského konfliktu Evropská unie několikrát vyjádřila svoje pohoršení nad eh, systematickým porušováním lidských práv, eh, zacílené útoky, eh, vražda civilistů, mučení, používání chemických zbraní a ničení syrské infrastruktury. My jsme vyjádřili eh, vaše, naše názory na různých fórech, mimo jiné na valném schromáždění OSN a také na Radě pro lidská práva OSN. My se snažíme zapojit eh, zainteresované strany, aby respektovali mezinárodní právo, humanitární právo, aby se ochránili civilisté, eh, pracovníci nevládních organizací a civilní infrastruktura. Během jednostraného Eh, zásahu Turecka jsme zjistili porušení lidských práv, často to bylo ze strany syrských eh, milic a eh, v rámci syrské národní armády společně s turskými vojenskými operacemi. Některé z těchto incidentů, jako Eh, vraždy, eh, které vlastně spadají pod eh, válečné zločiny. Evropská unie odsoudila při mnoha předtostech toto porušování lidských práv v severovýchodní Sýrii a voláme po odpovědnosti. Politika EU v Sýrii má za to, že trvalého míru nemůžeme dosáhnout bez justice a odpovědnosti. Z tohoto důvodu Evropská unie podpořila vytvoření eh, nezávislého vyšetřovacího výboru v roce 2011 a chceme dále v tomto mandátu pokračovat. Evropská eh, unie žádá také, aby členové tohoto výboru měli přístup do Sýrie a to je zcela nezbytné, tak aby se dosáhlo eh, toho, aby vinní byli povoláni k odpovědnosti. EU e, poskytuje finanční podporu pro různé mechanismy, jako vytvoření Mezinárodní komise pro pohřešované osoby a také nezávislý e, panel pro Syrii 3xM. A také se to týká vysokého představitele pro lidská práva a výbor pro mezinárodní justici a odpovědnost, který vyšetřuje e, trestné činy ze strany obou stran. Jedná se o to, Jedná se o 16,6 milionů eur, které jsou na to poskytnuty. Pokud jde o návrat civilistů, je nepravděpodobné, že takzvaná bezpečná zóna v severovýchodní Sýrii, tak jak s tím počítá Turecko, že uspokojí mezinárodní kritéria eh, v souladu s UNHCR. Evropská unie trvá na svém postoji ohledně toho, že eh, uprchlíci se mají vrátit do místa původu a že tento návrat musí být bezpečný, důstojný a dobrovolný. Jakýkoliv Eh, já se eh, omlouvám, musíme dát slovo Eko na dvě minuty, protože máme ještě další bod na eh, pořadu jednání a musíme dát ještě slovo Eko. Děkuji velice stručně, paní předsedkyně. Jak jsme slyšeli, nedávný vývoj na severovýchodě, to má obrovský dopad na humanitární situaci. Jenom dovolte, abych stručně řekl, co byl, se stalo před říjnem. TGECO a partneři poskytli humanitární pomoc polovině milionu měsíčně a máme tam partnerské organizace, to byla ta otázka, asi 14 partnerských nevládních organizací, 200 pracovníků v oblasti a naděje byla, že se eh, poskytne eh, rozvojová pomoc eh, a po říjnu, jak jsme slyšeli, ten dopad na humanitární situaci byl vážný. Nedávné události, jak jsme slyšeli, to znamená vysídlování. A také to způsobilo větší utrpení lidí, kteří již také tak trpěli v této oblasti. Jenom bych chtěl se zastavit na pár aspektů. Point is actually uh, our partner organizations that work in there. Naše partnerské organizace, ty poskytly obrovskou pomoc a nestáhly se. Máme tam mezinárodní pracovníky, kteří byli evakováni a poskytli podporu, která byla životně důležitá lidem. A za druhé, fakt DG jako poskytlo takovou flexibilitu, pokud jde o ty kontakty, které jsou nezbytné pro to, aby humanitární pomoc mohla fungovat. A za třetí, a myslím si, že co dále, výzva je, jak my všichni dohromady zajistíme, že tyto organizace, které poskytují pomoc, že zachovají služby, protože přerušení služeb to jenom ohrozí a e, zhorší potřeby lidí. Což znamená, že se změnou vlády Otázka je, jak nepan, nepenalizovat organizace, které poskytují pomoc, neohrozit jejich pracovníky, protože zkušenost tam ukazuje, že když se mění vláda, tak také se mění systém e, provozu. A jak jsem řekl, pokračování služeb je zásadní a asi 38 milionů jsme tam poskytli a teď jde o to, jak to dostat tam a zachovat naši aktivitu a zahrnout veškeré modality, to znamená zajistit, že pomoc se dostane k potřebným, tak jak to chtěli, nebo jak to požadují všichni. Tím končím. Thank you, um, and thank you also to Arena for the possibility to... Ano, děkuji. Děkuji za to, že jste mohli zaznít tyto závěrečné záležitosti. Přetáhli jsme, a to velice, ale všichni chápeme, že se jedná o nesmírně naléhavé téma a o potřebu konat. Já tedy děkuji všem kolegům, kteří se účastnili, děkuji všem hostům Tolik tedy k tomu tématu dnes. Doufám, že se brzy naskytne další příležitost a že znovu budeme spolupracovat s, komi- s výborem TRUA. Děkuji, děkuji všem a e, přímo přejdeme k bodu 6. Výměna názoru s Ali bin Samik Almarim, předsedou katarského výboru. Takže se dostáváme k poslednímu bodu, hm, což je výměna názorů s Ali Ben Saminem, Ali Ben Sami, předseda Národního výboru pro lidská práva v Kataru. Vzhledem k tomu, že skutečně my jsme překročili časový plán teď, takže prosím, hned se posaďte všichni a hned dám slovo našemu řečníkovi, abychom mohli co možná s ním bez co možná nejplodnější diskuzi. Máte slovo. Eh, first of all, I would like to thank you. Eh, eh. V první řadě bych rád poděkoval paní předsedkyni za tuto příležitost vyjádřit se k pokroku a k výzvám týkajícím se um, Kataru. A je to skvělá příležitost sdílet s vámi to, co se u nás děje a vyměnit si názory, rovněž se vzájemně informovat. Já bych rád zahájil takovým briefingem na téma našeho výboru. Vznikli jsme v roce 2002 a to bylo tehdy v rámci globálního moratoria mezinárodních institucí pro ochranu lidských práv. A to my jsme si rovněž položili za cíl. Jako jakákoliv instituce máme, jsme takovým združením 12 a rozhodnutí národního zhromáždění bylo, zřídit Národní instituci pro lidská práva jako jeden ze základních principů a způsobů ochrany základních lidských práv. Tedy náš mandát vznikl v roce 2002 a už tehdy jsme narazili na výzvy v této oblasti v naší zemi. Jak víte, 90% například mezi dělníky jsou migranti a tam rozhodně je třeba lidská práva sledovat. A to je jenom jedna z výzev. Pak máme i jiné. Práva dítěte, práva žen. A neustále narážíme na nové výzvy, zejména od června roku 2017 po té, co se začalo dít v sousedních zemích a po útoku sousední země na náš katarský lid. Tam vám ve zkratce vše zhrnu a rovněž i práva migrantů. První eh, výzva to je systém kafala. To je systém, který existuje eh, a jedná se o určitý systém sponzorství, kde zaměstnavatel má právo k tomuto dělníkovi. A tam oni nemohou už pak si vybírat, pokud by například chtěli odejít do toho zaměstnavatele jinam. Stejně tak nemohou vyjet ani odjet ze země bez zvláštního pro, eh, povolení a zároveň máme tady záležitost falešných smluv. Například někdo má smlouvu s společností, s firmou, která dělá nábor, pak ale v praxi ta smlouva vypadá úplně jinak. Pak ještě obchodování eh, s pracovní silou. Náborová firma obírá migrační zaměstnance, migranty, kteří u nás pracují o peníze jakékoliv další záležitosti, jako například platy, tam rovněž dochází ke spuštěním při vyplácení těchto platů. V roce 2004 jsme se snažili už přijít s prvními doporučeními pro vládu, totiž aby zrušila ten systém kafala, aby dala migrantům, kteří u nás pracují, určitá práva v roce 2009 byl změněn zákon, což znamená určitý minimální pokrok. Změna ale není žádná zásadní. Po té, co Katar vyhrál v roce 2010 a stal se hostitelem eh, mistrovství eh, a olympiády, tak jsme rozpoutali kampaň a snažili jsme si získat co nejvíce spojenců, aby s eh, kafalou něco udělala. Eh, pomohli jsme si, eh, snažili jsme se přivolat na pomoc například obhájce jiných, jiné obhájce lidských práv a tak dále, spojence. Nakonec dochází k pokroku. V oblasti systému Kapala došlo ke změně zákona v roce 2015. Pa, nyní už vztah zaměstnance a jeho zaměstnavatele je smluvní. Předtím ten zaměstnanec vůbec nemohl odejít z práce, aniž by to sponzorský zaměstnavatel neschválil. Nyní může odejít a vypovědět smlouvu, kterou podepsal. Ať už s náborovou firmou nebo se zaměstnancem přímo. Pak od října roku 2018 už je změna v, ro- v článku 7 příslušného zákona. Toho zákona z roku 2015. To je tedy novela, která v praxi ruší to povolení, výjezdní povolení. Což znamená, že 90 našich zaměstnanců, kteří jsou migranti, už mohou odjet ze země, aniž by museli mít zvláštní povolení svého zaměstnavatele. Tolik tedy k systému Kavala. Pak eh, problém falešných, eh, podloudných eh, či ehm, předstíraných smluv. Tam jsme přišli s doporučením a od samého začátku vládě hovoříme o tomto jevu. Jakýkoliv zaměstnanec, migrant, by měl dokončit eh, celou tuto náborovou proceduru ve své zemi. Protože pokud se to tady má završit, tak se ta smlouva vymění na takovou smlouvu, která ani nestojí za ten cár papíru a on pak podepisuje něco, mm, co není v pořádku pro něj. Osm zemí z Asie, tam jsou potřeba vízy. Bangladeš, India, Pakistan, Filipíny a Sri Lanka tam je zřízen systém, kde obdrží tento migrační pracovník výzum a ještě než přijede k nám do země, tak podepisuje svou smlouvu a navíc přeloženou do svého jazyka. Takže se může velice dobře informovat, jaké jsou jeho práva a povinnosti. To je jedna z vládních reform, které jsme dosáhli. Další záležitost, další výzva, ta se týká spožďování výplat odměn. Spoždění při výplatě platů. V roce 2013 vláda vydala takzvanou mm, zákon o ochranné mm, o ochraně výdělku. Předtím totiž bylo běžné, že eh, plat byl vyplacen v hotovosti. Po uvedení v život tohoto zákona byl zaveden modi, monitoring platů a vše mělo být ověřeno, že totiž ty peníze souhlasí a budou vyplaceny bankovním převodem. Poté byl zřízen výbor pro řešení sporu. Pokud Například eh, zaměstnanec eh, chce spochybnit to, co mu bylo zaplaceno. A v roce 2018 nakonec byl novelizován zákon, či vydan nový zákon, který eh, přichází s jistotou pro migrační pracovníci. Mnozí z zaměstnanců například se nikdy nedočkají svého platu který jim náleží, protože firma zbankrotila či měla nějaké jiné problémy. A tam byl zřízen fond, díky němuž všichni dostanou zaplaceno. Když tedy dojde k situaci, že ta firma je není schopna zaplatit. A nyní už je na stole návrh novely, v níž bude mm, princip minimální mzdy. A to už bylo i vládou přiklepnuto. A to se rovněž bude týkat migračních pracovníků. Všechny tyto reformy a otázka, jak si s ní vláda poradí, tak my jako Národní institut pro lidská práva to vidíme tak. Dochází k reformám, my přicházíme s neustálými doporučeními a nyní hlavní výzva spočívá v tom, aby se veškeré tyto reformy skutečně prosadily, aby pra- platily v praxi. Ono je sice dobré, že naše vláda dokonce i podepsala smlouvu s Mezinárodním organizací práce, s ILO, že nyní má ILO i svou kancelář v Douha. A tam dochází k podpoře Ministerstva práce, podpoře těchto reform v praxi. Zdá se, že minulý měsíc ta kancelář v Doha, kancelář ILO, vydala zprávu. Zprávu o pokroku a o, rovněž s doporučeními, jak výzvy řešit. Tedy nová výzva o níž hovoříme, od roku 2017. Víte, že došlo ke krizi v zálivu. Naši sousedé Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty s námi přetrhali vazby. Ano, je to jejich svébytné právo. Na druhé straně ale přišli s opatřeními proti našim lidem, které vnímáme jako mm, eh, podobu trest, mají trestnou podobu, jsou koercivní. Například vyhnali ze země studenty, znemožňují spojení rodin, eh, dali všem 14 dnů bez ohledu na okolnosti aby opustili jejich zemi. To bylo úplně bezohledné z pohledu lidských práv. My jsme k této záležitosti vydali celou řadu prohlášení a zpráv a oprácíme se na vysokého představitele, aby vyslal technickou misi a aby vydal analýzu, zda se jedná o koercivní, tedy donucovací a nepřátelské kroky Zda se nejedná o e, kolektivní trest v e, takovéto zaobalené podobě. Ano, odpověď zněla ano. Po analýze všechny tyto země byly vyzvány k tomu, aby napravili e, tyto kroky. Máme zároveň i zprávu od Amnesty International, od Human Rights Watch a naše vláda se obratila i na Mezinárodní trestní soud a by potrestal Spojené Arabské Emiráty. A tam právě ICJ přišlo s nálezem. Totiž rodiny musí mít právo na združení, e, na sjednocení, studenti musí mít právo dostudovat e, v Spojených e, Arabských Emirátech a veškeré takovéto prostředky musí být napraveny. Děkuji za pozornost. Děkuji. My pouze zde máme tlumočení do 18.30 a vím, že rovněž i někteří poslanci posléze by nemuseli rozumět. Já se omlouvám, ty si Ana předsedkyně delegace mm, pro polostrov, ale vím, že pan Kocolino také chce slovo a bez překladu to bude problém. Pan Kocolino nechce, takže přímo Ana. Thank you, Ms. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Almary, my jsme měli možnost se setkat už eh, u jiné příležitosti, ale jsem ráda, že vás tady vidím na výboru na podvýboru DROA. Chtěla bych vám poblahopřát k tomu, že jste dostali status A jako instituce pro lidská práva, což, si, eh, což je někdy eh, problém i pro některé evropské instituce, včetně německé. Musím říci, že náš eh, parlament tak eh, pro ně je velmi důležitá otázka eh, lidských práv na arabském poloostrově, nejenom v Kataru. My jsme proto velmi rádi, že jste přišel sem do toto podvýboru, protože máme mnohé o čem hovořit. Myslím si, že vzhledem k otázce lidských práv, tak je e, dobré, že máme vaši instituci jako partner pro spolupráci. E, Vzhledem k tomu, že existují otázky, které jsou stále problematické v Kataru, měla bych jeden dotaz, pokud dovolíte. Za prvé, práva žen. Přála bych si vědět, eh, co dělá vaše organizace eh, v tomto směru, aby se zabránilo diskriminaci v legislativě nejenom eh, co se týče otázky národnosti, eh, dědictví a svěření do péče. Potom podle zpráv eh, nevládních organizací, tak některé organizace mají problémy s registrací v Kataru. Chtěla bych vidět, zali toto sledujete, tuto situaci, nebo zali to podporujete právě v té komplikované fázi registrace. A vy jste také hovořil velmi obšírně o situaci pracujících migrantů a že došlo k velkému pokroku v Kataru. Vy jste zmínil, že 90 eh, procent eh, migrantů, pracovníků, že mohou opustit eh, vaši Eh, zemi v porovnání s minulostí. A co se ale děje s těmi zbývajícími 10%? A vy jste také hovořil o tom, že situace se velmi zlepšuje. Eh, já s tímto názorem souhlasím. Tam se, jestli eh, se vyšetřuje otázka související s horkem a jestli existuje nějaká regulace, která by nebyla sice povinná, ale dobrovolná a s tím souvisící umrtí. A potom, já jsem se podívala na zprávy z roku 2018-2019 a na vaše webové stránky. A potom otázka blokády. Vím, že je to znepokojující pro eh, katarský lid. Eh, máte mou podporu v roce 2016 eh, ve zprávě. Jste řekli, že máte 4 000 stížností a 1081 stížností ohledně jiných otázek lidských eh, práv, takže já bych chtěla vědět, o eh, jaké jiné otázky lidských práv se to týká. Děkuji. Nyní dávám slovo panovi, pánu Markovi Tarabilovi, který je místopředsedou. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu francouzsky, bude to trvat dvě minuty, pro tlumočníky, tak je využiji. Pane předsedo, děkuji za, eh, eh, za to, že máme přístup k vašemu projevu o právech migrujících pracovnících. Hodně eh, ve souvislosti se sportem se hovořilo o Kataru, takže mm, určitě i jako místo předseda delegace, tak mě to zajímá. Já kvituji potěšením pokrok, který jste zmínil, to jsme již viděli za předchozího funkčního období, nebudu to opakovat, takže došlo k procesu, že orgány Kataru si to uvědomili, jaká práva mají tito pracovníci. Tento proces bude pokračovat. Víme, že je to proces, je zde pokrok, ale ještě nás čeká další pokrok. A potom eh, v prosinci 2022 se bude konat eh, světový pohár, ano, takže eh, v prosinci samozřejmě kvůli tedy mm, počasí, kvůli klimatu, aby to nemuselo být tedy v klimatizovaných halách, takže to určitě budou kvitovat eh, Argentina, Brazílie a další. Já se ptám, jak to vidíte eh, environmentálně, ekologicky, ta, jako tu infrastrukturu budete muset použít, eh, protože lidská práva dnes jsou úzce propojená s environmentálními otázkami o mm, klima, takže jak to bude s tou infrastrukturou a s uhlíkovou stopou, která by měla být co nejvíce